Colleagues. We have an exchange of views with... Máme výměnu eh, názorů s eh, panem Rasmusenem, generálním tajemníkem NATO, o budoucnosti evropské obrané politiky, perspektiva NATO. Vítám generálního tajemníka Rasmusena na našem zasedání, zasedání našeho výboru a podvýboru pro bezpečnost a obranu. Vítám v našem středu také kolegy z národních parlamentů. Je zastoupeno šest členských států. Je tomu už skoro rok od okamžiku, kdy nás pan Rasmussen naposledy spravil o summitu eh, NATO v Chicagu. Myslím si, že když se podíváme na výzvy, kterým na to čelí v Afganistánu, ale také ve světle významné eh, diskuze, která eh, probíhá, která se očekává na prosincové radě, tak eh, tyto dvě záležitosti, tyto dvě operační výzvy v různých oblastech od Somálska až po Sahel a nutnost zlepšit evropskou bezpečnostní spolupráci jsou kritické otázky, zejména v době ekonomických limitů a nejistoty. Evropský parlament vytrvale od jak živa říká, že Evropská unie a NATO jsou vzájemně se doplňující organizace pro euroatlantické eh, a globální bezpečnostní zájmy a eh, nemůžeme než stvrdit klíčovou úlohu obou organizací. Musíme skutečně stavět na těchto prohlášeních a ustanoveních smlouvy a investovat do evropské obrany ještě předtím, než nekoordinované škrty podkopají naší schopnost zajistit bezpečnost, a to zejména v našem sousedství i dále. Eh, zmínil jsem také záležitost eh, tedy eh, prosincové rady, která představuje významnou příležitost pracovat dále na prohlubování obrany spolupráce směrem ve vytvoření permanentní strukturální spolupráce a také za účelem lepšího využívání těch ad, různých ad hoc koalic a budování dlouhodobých partnerství, jako je partnerství s NATEM. Dovolte mi vyjádřit obavu nad eskalací útoků v Afganistánu s tím, jak se znovu blíží bojová sezóna. Byli jsme svědky úmrtí sedmi eh, vojáků NATO minulý týden. Chci se vás zeptat, jak si myslíte, že se bude bezpečnostní situace vyvíjet? jak to bude vypadat poté, co budou mezinárodní vojska stažena. Nyní vám již dávám prostor a slovo. Ještě jednou buďte vítán. Děkuji. Děkuji, pane Brovera, za eh, laskavý, laskavá slova na úvod. Je pro mě skutečně nesmírným potěšením moci se znovu setkat s poslanci obou výborů a dále poslanci z výboru pro zahraniční otázky z jednotlivých parlamentů členských států. Setkáváme se pravidelně. A já jsem tudíž rád, že vidím mnoho známých tváří. Těším se na další živou diskuzi a dovolte mi eh, na úvod říci pár stručných věd. Mým eh, závazkem je podporovat silnou a otevřenou Evropu. Jsem přesvědčen, že Evropa musí mít silnou bezpečnostní a zahraniční eh, a obranou politiku. A jsem eh, potěšen, že jedna z evropských rád, které se blíží, bude zasvěcena právě této tematice. Bude to nyní v prosinci. Bude to v podstatě poprvé od začátku globální finanční ekonomické krize, kdy se hlavy státu a vlád zaměří na tuto klíčovou dimenzi silné a otevřené Evropy. Dovolte mi však eh, také být upřímný. Pokud evropské státy nebudou ochotny a nezavážou se, že budou investovat do obrany a bezpečnosti, tak veškerá slova a řeči o e, obrané politice budou prázdná. A nepřiblížíme se tím té silné otevřené Evropě, kterou si přejeme. Takže s výhledem na prosinec bychom měli e, mít na zřeteli několik věcí. Za prvé, jakožto Evropané musíme chápat, že ta takzvaná soft power je v podstatě uh, moc, to je v podstatě nulová, pokud ne, za naší diplomací ne, nestojí i uh, silná obraná politika. Hrozí pak, že budeme pouze pozorovateli že bude Evropa pozorovat místo, aby byla aktivním aktérem, kterým by být měla a mohla. Naše sdílené zkušenosti ze západního Balkánu jsou dokladem této skutečnosti. Obnova stability v tomto regionu vyžadovala určitý mix té eh, tvrdé a měkké síly. Byli jsme svědky eh, tohoto vývoje právě v souvislosti s podpisem dohody mezi Bělhradem a Prištinou. Tato dohoda byla dojednána pod zaštitou Evropské unie a já chci poděkovat Cathy Ashton za její vynikající práci. Ale obě strany chtěly mít jistotu, že NATO zajistí bezpečné podmínky pro implementaci dohody. Za další. Setrvalý úpadek evropských obraných rozpočtů nevyhnutelně povede ke klesající roli našeho kontinentu na globální scéně. Evropa pak nebude schopna účastnit se e, řízení krizí a jediný způsob, jak tomu předejít, je být neústupní, pokud jde o obrané výdaje. Zastavit škrty a začít znovu investovat do bezpečnosti, jakmile se objeví první známky ekonomického obživení. V mezidoví musíme lépe využívat to, co už máme. Čili dělat více společně, jakožto, to Evropané v rámci Evropské unie a v rámci NATO. S cílem realizovat eh, cíle, které by byly příliš drahé pro jednotlivé státy. A konečně, je dobré mít potřebnou kapacitu, ale nestačí to. Musíme mít také politickou vůli je použít. Čelit bezpečnostním výzvám, které jsou, se nachází na evropském Prahu, pomáhat při řešení krizí i ve vzdálenějších oblastech, které však mohou mít vliv na nás tady doma a sdílet bezpečnostní břímě s našimi severoamerickými spojenci. Aby k tomu došlo, musí evropské státy rozvinout ryze globální perspektivu Nesmíme se nechat pohltit domácími ekonomickými eh, potížemi. Musíme neustále vyhlížet vně, nikoliv pouze sebestředně dovnitř. Potřebujeme, aby Severní Amerika pravidelněji a otevřeněji hovořila s námi v rámci transatlantického fóra, které na to představuje, a také mezi NATO a Evropskou unii. Takže závěrem. Evropská prosincová rada by měla ukázat Evropu, která je nejenom schopna jednat, ale také ochotna jednat. Měla by to být povzbuzení Evropské unii i NATO dělat více společně, více konzultovat, více koordinovat a lépe spolupracovat. abychom tento cíl splnili, budeme potřebovat najít silné politické odhodlání v této sněmovně i v národních parlamentech. Já jsem přesvědčen, že budeme schopni této výzvě čelit, neboť to dlužíme našim daňovým poplatníkům a voličům. Chceme jim dát maximální možnou bezpečnost za dostupné prostředky. A nyní se těším na podnětnou diskuzi v průběhu dnešního odpoledne. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane generální tajemníku, za úvodní slova. A Ještě bych vám chtěl poděkovat, že jste si našel čas, abyste, se, abyste přišel do našich řad a diskutoval s námi. Jako první dávám Frankovi. Děkuji, děkuji. No, asi, asi jsem to nějak řekl všechno moc rychle. Děkuji. Eh, Děkuji, Juane Ignacio. Já tě o tvoji otázku nepřipravím, já jenom eh, nejdříve poděkuji generálnímu tajemníkovi za to, že mezi nás přišel, jak pravidelně k nám chodí, je to velmi vítáno, je to velmi užitečné. A také děkuji za velice jasné sdělení které se týká evropských eh, kapacit a které se také týká bezpečnostní politiky a společné obrany. Já jsem zaznamenal, že si přejete, aby se ta, eh, to politika rozvíjela a aby byla odhodlaná, rozhodnutá. To, co jste tady řekl, to odpovídá tomu, co zhruba před dvěma lety eh, také řekl tehdejší eh, státní tajemník eh, pro obranu USA Gates, a který apeloval na Evropu, aby dělala mm, konala více a zejména otázka rozpočtu je velice zásadní otázkou a znepokojivou otázkou. Všichni víme, jaké institucionální problémy existují ve vztazích mezi EU a NATEM. Víme, že institucionální a politická obtíž se nemůže vyřešit snadno a ani rychle. A tedy jaké jsou možnosti, jak e, rozvíjet vztahy mezi oběma organizacemi a podle vašeho názoru, jaké e, jsou oblasti, ve kterých je dnes nebo v budoucnu možné pracovat ještě úžeji společně. A dovolte ještě poznámku. Několik z nás eh, jsme jeli minulý týden do Nosud, navštívili jsme eh, sídlo operace Atalant, operace EU a setkali jsme se s Maritime Command eh, NATO. A také velice jasně jsme přitom viděli, že tady jsou velmi jasné ambice NATO v Indickém oceánu. Já si tedy kladu otázku. Eh, po roce 2014 v postafganském období jak eh, můžeme tedy najít ty nové horizonty? Budeme je hledat za každou cenu? Je to něco přiměřeného, rozumného? Je to také dobře propojeno s jinými mezinárodními organizacemi a je to také předmětem konsensu v rámci NATO. A které zóny by pro NATO představovaly možnost aktivnějšího postupu? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl eh, poděkovat generálnímu tajemníkovi NATO za to, že přišel mezi nás. A chtěl bych zaprvé říci, že opravdu litujeme eh, smrti eh, několika vojáků mise NATO v Afganistánu. A pane generální tajemníku, chtěl bych také říci, že plně sdílíme vaše analýzu. Evropská unie Eh, samozřejmě se profiluje nejen jako vojenskou jednotou, ale také jako politická jednota, hospodářská jednota. A tady eh, Evropská unie eh, chce čelit novým hrozbám, samozřejmě je to tak zapotřebí. V tomto rámci také víme, že členské země EU mají e, svá e, vojska, e, která jsou početnější než vojska USA, ale přitom je někdy obtížné zmobilizovat tyto síly a použít je v konkrétním akci. Mám dvě otázky. První se týká Sýrie. A já bych se chtěl zeptat, jak v rámci atlantské Eh, aliance eh, analyzujete novou etapu zásahu eh, Izraele v Sýrii. A dále bych chtěla vědět, jak se díváte na Turecko, úlohu Turecka vůči Sýrii. Co si myslíte, že by bylo možné získat za eh, vytvoření bezletové zóny nad Libanonem? A v této situaci eh, by jistě bylo dobré zvážit eh, zhoršující se podmínky v Sýrii. A za druhé, a to reaguji také na otázku, o které hovořil pan kolega Danjon, jaký je scénář v Afganistánu po roce 2014 a jakou úlohu by eh, orgány Afganistánu chtěly eh, poskytnout eh, NATO. A také se chci zeptat, do jaké míry Atlantská aliance se snaží použít ten pojem smart defense, tak jak je to v koncepci její renovace, takzvané pooling and sharing, tak jak to zase praktikuje EU v oblasti obrany. Děkuji. Děkuji. E, nyní promluví pan kolega Klich, který má trojí důvod se k tomu vyjádřit, co by e, poslanec Evropského parlamentu, co by bývalý poslanec Polského sněmu a co by bývalý ministr obrany. Děkuji, pane předsedo. Je mi velkou ctí, že máme mezi sebou pana generálního tajemníka Rasmusena, že můžeme hovořit o evropském příspěvku k práci NATO a ke společné bezpečnostní a zahraniční politice. Mám k tomu několik poznámek. Za prvé, eh, je potřeba eh, podporovat i nadále transatlantickou spolupráci. Eh, já si myslím, že nesmíme oslabit naše závazky, pokud jde o bezpečnost Evropy. A proto je nabílední, že my v Evropě bychom měli co možná nejvíce naplňovat naše závazky, pokud jde o kapacity, pokud jde o obranu, pokud jde o změnu amerických priorit, o změnu strategie Spojených států, které jsme, o kterých jsme se dozvěděli na počátku uh, loňského roku. Jde tedy o posun priorit směrem k dálnému východu, k Tichomoří, tak uh, Spojené státy nepochybně očekávají větší příspěvek od Evropy. Rád bych se zeptal na jednu věc, a sice jak v tuto chvíli hodnotíte eh, tu inteligentní obranu Smart Defense, protože to je klíčová iniciativa, kterou jsme vytvořili během summitu v loňském roce a je to jedna z odpovědí na krizi spjatou s kapacitami. A druhá otázka se týká vztahu mezi NATO a Evropskou unii. Eh, byl zmíněn dialog mezi paní Eštnovou a vámi. Eh, bylo řečeno, že to je eh, fungující pracovní dialog bez zvláštních pravidel, ze zvláštní regulace. Já si myslím, že by měl takto pokračovat i nadále ku prospěchu Evropské unie i NATO. Rád bych se zeptal, jaká je perspektiva tohoto dialogu z vašeho hlediska. A konečně třetí komentář se týká nutné spolupráce mezi Eh, Evropskou obranou agenturou, Evropskou službou pro vnější činnost. To je velmi důležité mm, především z hlediska jednotlivých národních států a eh, to především pokud jde o koncept pooling and sharing a smart defense. Rád bych se zeptal, do jaké míry je možno říci, že tyto dvě iniciativy jsou navzájem harmonizovány, protože si myslím, že by harmonizovány měly být. Eh, děkuji vám. Děkuji. Pan. Děkuji. Paní Jakoncáry, děkujeme vám za velmi zajímavý projev. Řekl jste, že NATO je mimořádným transatlantickým fórem, že je to jediné, je, jedinečné fórum, o čemž nemůžeme pochybovat. Já si myslím, že v této souvislosti je nejoptimističtější to, že se na to soustředilo na podobné hrozby, jako je e, kyberbezpečnost. Převládá pohled, že NATO je taková uh, poslední instance. Spojené státy uh, sami o sobě do určité míry snížili význam na to a pokud bych, proto, proto bych se vás ráda zeptala, do jaké míry mají Spojené státy nyní menší zájem o Evropu. To je první otázka. A druhá otázka, pooling and sharing a Eh, evropské nadšení pro tento koncept. Ráda bych se v této souvislosti zeptala na jednu věc. V NATO a ve výzkumných institucích s NATO spjatých eh, se možná prováděl výzkum, který řešil, do jaké míry se peníze daňových poplatníků použily na udržení starých budov, starého zařízení, obrané infrastruktury, která v tuto chvíli již nemá smysl. Ráda bych se zeptala, jestli takový výzkum proběhl. Nyní, v období krize, by bychom mohli uh, najít větší nadšení pro koncept pooling and sharing. Rád bych, ráda bych se zeptala, jestli je možné toto analyzovat, jestli je možné tedy zjistit, kolik veřejných prostředků se tímto způsobem promrhá. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat generálnímu tajemníku NATO za jeho vyjádření. Funguje, mikrofon funguje. Dobrá, chtěl bych tedy poděkovat generálnímu tajemníkovi za jeho vystoupení. Stručné, ale přitom velmi obsažné a velmi pádné z hlediska toho, že Evropa Eh, by měla více investovat do vlastní bezpečnosti. Je pravda, že eh, sdílení eh, je břemene, to je mm, velice důležité, důležitý pojem. Ale mnoho Eh, let poté konstatuji, že přesto přeze všechno se v podstatě nic zásadně nezměnilo. Nacházíme se dnes v situaci, kdy vidíme, že Spojené státy převádějí eh, svůj, své centrum zájmu směrem do Tichomoří. A já, kdybych to chtěl nějak shrnout do jedné věty, eh, tak bych řekl, jak vypadá také pocit Indie vůči Evropě. Indie věří eh, v USA, věří ve velké státy, ale nevěří eh, v EU. Eh, to jsem trošku možná příliš schrnul, ale je to tak. Hrozby, které se nad námi vznášejí a které nám hrozí, jsou daleko větší, než byly dříve, i když si veřejné mínění tuto věc stále ještě neuvědomuje. Situace, která existuje v Sýrii, kde samozřejmě vojenský zásah není žádoucí, ale je tady hrozba, že bude nutný, jestliže někteří použijí chemické zbraně. Čili v této situaci je zajímavé e, slyšet e, ve vašem vystoupení to odhodlání. A já bych se chtěl zeptat, e, před summitem, které EU věnuje bezpečnosti, chci se zeptat, zda NATO jasným způsobem vyzve Evropu, aby vyvíjela, rozvíjela evropskou um, obranu podobně jako NATO. V době, kdy eh, vojenské rozpočty klesají, prostředky jsou omezené, kdy Francie a Velká Británie vlastně tady jsou až v vážné situaci a když zvážíme, že každý by dále pracoval pouze na národní úrovni, pak tady už nezbude vůbec nic důvěryhodného z hlediska Evropy. A to o to eh, by bylo horší, že eh, se dělají škrty ve vojenských rozpočtech. Ovšem v národních národních parlamentech právě v hospodářské krizi neslyšíme jasné eh, odhodlání. A já se tedy ptám, bude Eh, na to schopnost zaujmout jasné stanovisko. To by bylo vlastně taková premiéra, protože na to si vždycky eh, přeje, aby naše státy udělali trošku více v rámci NATO. A já jsem toto vždycky podporoval, to je přirozené. Ale ptám se, zda NATO si bude přát, aby členské státy EU integrovaly své prostředky do vlastně NATO. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Dav. Pane předsedo, dobré odpoledne. Chci uvést dvě věci. Uvědomujeme si, že překážky silnějších vztahů mezi NATO a Evropskou unii jsou různé, například turecko-kyperský problém. Ale souhlasíte se mnou v tom, že by tudíž bylo rozumné požádat tureckého premiéra Erdogana, aby byl přítomen na prosincovém zasedání Evropské rady? Pokud toto bude požádán, bude to jeho první příležitost, první možnost hovořit se svými protěžky. Od roku 2004 to je dlouhá doba. Za druhé, další cesta na sever, o které hovořil pan Donžel. Mohl byste říci něco o přístupu na ta? K budoucnosti budoucnosti programu Atalanta. Také v souvislosti se somálskými piráty, protože nám se zdálo, že pokud se z této operace stáhneme, tak piráti se brzy vrátí. Domníváte se, že se můžeme nějakým způsobem poučit, vyvodit nějaká poučení ze zkušeností somálské operace? K tomu, abychom mohli nasazovat podobné namořní síly i v dalších oblastech. Například v Guinejském zálivu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za mnoho nesmírně relevantních dotazů. V první řadě děkuji, pane Danžan, za vaše laskavá slova. Vy jste se mě dotázal, jak bychom mohli lépe koordinovat mezi NATO a Evropskou unii. Pan Klik položil otázky jdoucí stejným směrem. Myslím, že tady máme tři základní oblasti, v nichž eh, je potřeba těsná spolupráce mezi NATEM a Evropskou unii. Jednak operace. My máme společné operace v Afganistánu, v Kosovu a navzdory celkovým eh, obecnějším politickým problémům, nebo říkejme tomu výzvy v naší spolupráci, tak se nám daří hladce koordinovat. Přímo na bojišti. EUPOL a ISAF dobře spolupracují v Afganistánu. KAFOR a EULEX zase dobře spolupracují v Kosovu, pomáhají si Čili v každodenním životě se nám daří se snášet a spolupracovat. Za druhé potřebujeme těsnou spolupráci, pokud jde o rozvoj kapacit. A tím odpovídám i na otázky týkající se inteligentní obrany a nutnosti združovat zdroje, o které několik z vás hovořilo. Například pan Salafranka zmínil Smart Defense a sdílení zdrojů, také pan Klik musíme zajistit, abychom nerealizovali paralelní programy, ale abychom měli programy, které se skutečně budou doplňovat, abychom tak co nejefektivněji využívali eh, prostředky daňových poplatníků, abychom neměli nějaké neproduktivní zdvojování práce. Skvělý příklad. Produktivního rozdělení práce. Na Čikákském summitu v loňském roce se spojenci rozhodli, že vytvoří kapacity v doplňování paliva ve vzduchu. V NATO existuje poměrně hodně kapacit tohoto typu, ale závisíme pak na potenciálu Spojených Spojených států. Ale my potřebujeme evropskou investici do této kapacity. Evropští eh, spojenci se zavázali, že takovou kapacitu realizují. A to je přesně dobrý příklad, jak si můžeme rozdělit síly. Do toho se nemusí pouštět na to, ale může to být Evropská obranná agentura. Takže potřebujeme také spolupráci a koordinaci v oblasti politické. A tady bohužel e- skutečně panuje absurdní situace že na formálních jednáních můžeme hovořit pouze o jedné věci. Protože Evropská unie provádí v rámci eh, v rámci Berlin eh, plus eh, tedy dozírá nad operací v Bosně Hercegovině a to je jediné, o čem se smíme oficiálně bavit. A tato jednání se konají ve formátu EU26 bez Kypru. A z téhož důvodu Evropská unie váhá, protože se nechce často scházet pouze z 26 státy. Pokud bychom měli jednat o dalších věcech, které jsou relevantní, třeba jako Kosovo, tak to můžeme dělat pouze na neformálních zasedáních. A pak zase Turci nebudou chtít přijmout, eh, akceptovat příliš mnoho takových jednání. Takže pokud nenajdeme nějaké řešení kyperského problému, budeme i nadále brždění tímto problémem, touto absurdní situací. To je věc, které bychom opravdu měli pokročit. Už předtím jsem předkládal různé pragmatické e, návrhy, ale je nutno si uvědomit, že konečné politické řešení vyžaduje, aby nalezly řešení i strany na Kypru. Stojí před obrovskými ekonomickými výzvami, ale v případě znovu sjednocení by měly obrovské zdroje. Tady by Evropská unie opravdu mohla sehrát roli. Myslím, že Evropská unie má určitou sílu, určitou hybnou páku v řešení tohoto problému. Pan Danžan se mě také ptal na to, na výhled na ta po 2014. Chceme opravdu nové úkoly? Snažíme se vymýšlet nové aktivity, jenom aby na to bylo relevantní? V žádném případě. Není potřeba nic nového vymýšlet. Máme toho na talíři už dost. Máme plné ruce práce. Na to po roce 2014 bude NATEM, které je připraveno jednat v případě potřeby. Což může probíhat například tak, že ta kapacita, kterou jsme vybudovali v Afganistánu, bude zachována a bude dále rozvíjena v nadcházejících letech. To je iniciativa propojených sil, jak tomu říkáme, společná cvičení, školení, vzdělávání aby to, co jsme se naučili v Afganistánu, zůstalo a existovalo nadále, i kdybychom z Afganistánu odcházeli. Jsme připraveni a já vás ujišťuji, že nové úkoly se objeví sami. Jsme připraveni na něco nečekaného. Kdybyste se mě v roce 2009 ptali a říkali, byste, jste, dokážete představit, představit to v Libii, tak já bych určitě řekl ne ale podívejme se na to, eh, je to úkol, který se objevil, museli jsme se s tím poprat. A to je přesně to, co se snažím říct, my musíme být připraveni na nečekané situace. To je právě na to po roce 2014. Pan Salafranka se ptal přesně na to tež. A také se ptal na Sýrii. nedávné zprávy o izraelských útocích v Syrii. Já jsem samozřejmě četl zprávy. K takové aktivitě nedošlo. v oblastech relevantních pro naše nasazování tedy eh, těch eh, Eh, raket Patriot v Turecku. Ale samozřejmě, že Syrie je pro nás i nadále zdrojem obav. Analyzujeme katastrofální humanitární situaci, možnost další přelivu do dalších oblastí, možná používání chemických zbraní. Takže žádáme mezinárodní společenství, aby našlo politické řešení co nejdřív. To znamená dohoda mezi pěti stálými členem, členy bezpe- Rady bezpečnosti OSN. Jediný způsob, jediná možnost, jak pokročit, je politická, ale k tomu potřebujeme jednotné poselství mezinárodního společenství. Pan Klik se ptal, zda ten americký eh, pivot do, k Ázii bude mít nějaký vliv na transatlantické vztahy. To bude záležet na nás samých, na Evropanech. Já myslím, že je v našem zájmu, aby Spojené státy trošku vyvážily své zájmy a trošku více se zaměřili na azijsko-pacifickou zónu vzhledem k rostoucím mocnostem v této oblasti. Ale máme-li zajistit, a tedy aby američané stále považovali Evropu za relevantního partnera, musíme také investovat do tohoto transatlantického vztahu politicky, ekonomicky a vojensky. Paní Jakoncáry se ptala prakticky na to tež. Zda by tato americká iniciativa downgradovala na to? Já myslím, že sama o sobě nikoliv. Ale pokud nebudou Evropané investovat do svých transatlantických vztahů, může oslabit tuto vazbu. Bezme všech svědky silného amerického závazku třeba americký příspěvek eh, k tomu raketovému obranému štítu. To je americký závazek, americký příspěvek k řešení nových eh, hrozeb. Místo, abychom měli mnoho různých pozemních sil, jako které byly ty struktury ze studené války, tak Spojené státy teď moderním způsobem se snaží řešit hrozby naší doby. A v tomto směru jste také se tázali na zastaralou infrastrukturu. Jestli máme nějaký, nějaké výzkumy, které ukazují, kolik prostředků je se, promrháno na zastaralou infrastrukturu, staromodní, zastaralé struktury. Já nevím o takových zprávách, ale mohu vás ujistit, že se zaměřujeme na reformu našich eh, sil, ozbrojených sil, směrem k eh, rychlejší nasaditelnosti, to znamená větší mobilita, rychlejší, větší schopnost fungovat tam, kde je to nutné. To je, dokonce řekl bych, ta sama esence toho transformačního úsilí, které probíhá v NATO. Další otázka, přímý dotaz tedy, jestli bychom jako na to doporučovali, aby Evropská unie rozvinula vlastní obranou politiku. Vzhledem k tomu, že já jsem generální tajemník na to, tak eh, nechci zasahovat do evropských politik. Ale myslím si, a slyšeli jste má dnešní slova, jsem přesvědčen, že potřebujeme silnější evropskou obranu nevidím žádný rozpor mezi silným NATEM a silnou evropskou obranou spoluprácí. To by posílilo ten evropský pilíř v NATO. Pokud silnější evropská obraná politika je o investici do kapacit, a teď hovořím skutečně otevřeně, ne nové byrokracie, ne nové instituce, pak by to skutečně mohlo hodnotně přispět k posílení naší celkové bezpečnosti. Ale jinak to budou jen prázdná slova. Takže v tomto smyslu to podporuji, ale nepletu se do toho. A jenom ještě závěrem k tomuto bodu. Často hovoříme, tedy v některých politických skupinách se mluví o tom, jestli bychom měli mít společnou evropskou obranu, skutečně doslova. Realisticky řečeno, si nemyslím, že za mého života se něco takového uskuteční. A já hodlám žít ještě dlouho. Jakožto generální tajemník NATO jsem poznal nakolik členské státy hájí svoji integritu a státní svrchovanost, pokud jde o obranou a bezpečnostní politiku. Je to nedotknutelné. Takže myslím, že tohle se nestane. Ale myslím si, že v nadcházejících letech budeme svědky daleko těžnější přeshraniční spolupráce, protože tato spolupráce je nutná. budou existovat vícestranné projekty, říkejte tomu smart defense nebo sdílení zdrojů, jak chcete, ale výsledkem bude, že zkrátka státy nejsou schopny získávat eh, eh, drahé vybavení a infrastrukturu sami. Budou potřebovat spolupracovat. Proto budeme svědky stále více kolektivního úsilí v Evropě v příštích letech. Andrew Duff se mě zeptal, zda by byla dobrá myšlenka pozvat také premiéra Erdogana na Evropskou radu. Já eh, nemohu zasahovat do evropských rozhodnutí o tom, koho chtějí či nechtějí pozvat na Evropskou radu. A k piráctví. Myslím, že to byl úspěch. A poučení, které z toho vyplývá, je, že prostřednictvím těsné mezinárodní koordinace Evropská unie, na to a individuální aktéři mohou mnohé dosáhnout a já nevylučuji ani možnost, že na základě těchto poučení by stálo za to nasadit eh, flotily i v jiných částech světa v rámci mezinárodního úsilí o zajištění otevřených cestovních tras, eh, námořních tras, protože piráti se mohou objevit i jinde. Děkuji. Děkuji a nyní bych chtěl dát slovo eh, někomu, kdo by eh, se chtěl vyjádřit k otázce dobrých vztahů mezi EU a NATO a otázce dělby práce. Děkuji vám, děkuji pane předsedo, jsem velice rád, pane generální tajemníku, že vás tady vidím v našem sále. To je výborné mít tady takový duch reálnosti, reality eh, v naší instituci. Vy jste právě eh, zmínil otázku, že na to nemusí nic vymýšlet na dobu po roce 2014. Eh, Evropská unie ale chce vymýšlet něco stále stále vlastně hledá úlohu, hledá příležitosti, eh, kde by vyvěsila vlajku a Ehm, také otázku v otázce evropské obrané politiky. Je tady ale jedna otázka, kterou musíme položit, a to je otázka, jak bychom mohli posílit eh, kapacitu demokracie, jak bychom mohli eh, posílit schopnost jednat v tomto nebezpečném světě a ne, jak bychom mohli odůvodnit nějakou úlohu pro EU. Eh, pane generální tajemníku, vy jste ve velice složité situaci, protože jste tak trošku jako diplomat i politik a e, hlavně diplomat, protože musíte hovořit e, takovým způsobem, abyste se nedotkl nikoho z těchto 28 členských států. A faktem je, že tady vlastně e, máme i jiné typy Mm, diskuse nejde ani tak o to v naší diskusi posílit obrané schopnosti, ale najít odůvodnění pro úlohu EU. Já myslím, že spíše než aby EU vytvářela paralelní instituce a paralelní struktury, bylo by daleko lepší soustředit se na evropské úsilí v rámci NATO, uvnitř NATO. To by reálně mohlo probíhat a samozřejmě vždycky eh, je tady takové zdvojení úsilí, probíhá to po dvou kolejích. Eh, eh, mé obavy v tom, jak se vyvíjí situace nyní, je tedy především, abychom měli e, otevřenou, pravdivou e, diskusi, tak jak tady probíhá ve skutečnosti, myslím. Vy byste říct, si, prosím, přestaňte e, do toho vkládat tolik politiky, vytvářet nové instituce a vytvářejte naopak větší kapacity. To potřebujeme. A to asi se nám nepodaří prostřednictvím EU, protože tady je úplně jiný cíl. Nej, eh, neobáváte se, že by tady vlastně mohlo jít takové rozdělení té aliance na dvě části, kde na jedné straně by byla Evropská unie a na druhé straně eh, Severní Amerika? A já vím, že tady jsou lidé, kteří eh, tady vlastně v transatlantické dimenzi eh, a organizaci se na to tak eh, i rádi dívali. Je to i možná jejich cílem, který mají na mysli, ale to je podle mého názoru velice nebezpečný směr. Já bych tedy rád znal váš názor na tady tyto potenciální situace. Pane generální tajemníku, já bych vás chtěl požádat, abyste vyzýval evropské země, aby orientovali své úsilí v rámci NATO a aby přestali vlastně rozvíjet tu dvojkolejnou, dvojkolejnou činnost. Děkuji. Já jsem viděl pana Rasmusena v mnohé situaci, i jako premiéra Dánska a také jako e, předsedu Evropské rady, ale já jsem ho nikdy neviděl jako diplomata. Paní Klonberg. Děkuji, děkuji za to, že nám dáváte tuto příležitost vést s vámi dialog, vést dialog o NATO. Já bych se chtěla soustředit na Rusko a raketovou obranu. Jak víte, e, v Lisabonu došlo k projevu takového přátelství mezi Ruskem, NATO a že se bude společně pracovat na raketové obraně. Od té doby vznikla celá řada problémů v raketové obraně. Já bych chtěla znát vaše posouzení nyní, kdy američané e, tedy e, Eh, odložili nebo alespoň možná, možná dokonce eh, zastavili tady tuto otázku. Je možné pracovat spolu s Ruskem na raketové obraně a jaká je situace eh, v radě NATO-Rusko? A ještě jednu otázku bych ráda přidala. Já jsem předsedkyně delegace EU Irán a víme, že tady na to by možná mohlo mít také určitou roli v Iránu. Ptám se, zda jsou tady nějaké takové plány. A co si myslíte, jaká, jaká by byla úloha na to v tomto případě? Děkuji. Chci říci, že pan Rasmussen vždy se obrací na EU, eh, e na parlamenty, na daňové poplatníky. A myslíme, že to dělá také eh, z otázky eh, propagandy. Proč toto říkám? Například, když se hovoří o tom, že by se snižovaly vybavenost co se vlastně stane? Teď se používají nové systémy, nové eh, vojenské systémy, jako například bezpilotní letadla. A eh, to se používá i například v Afganistánu i jinde a eh, na to se k tomu jakoby nevyjádřilo, ale ve skutečnosti to vlastně podporuje. A další otázka. Všichni víme, co chcete říci, když hovoříte, že je třeba posílit evropskou dimenzi v rámci NATO? Pro každého je to vlastně jednoduché pochopit, když se podívá na situaci. Eh, NATO chce mít první slovo, aby se eh, rozhodla, v jaké krizi zasáhne. A tam, kam už zasáhnout nechce, tam, kam jít nechce, tak tam eh, ať jdou Evropané. Eh, bylo také hovořeno o tom eh, plnění paliva ve vzduchu a že by tady mohla být spolupráce. Spolupráce tady není, protože je tady příliš mnoho protichůdných eh, zájmů mezi velkými mocnostmi, mezi velkými zeměmi. A Spojené státy chtějí využívat své situace v NATO. Bez eh, jejich eh, názoru se vlastně samozřejmě nedá vůbec nic eh, v rámci na to změnit či rozhodnout. Jasné je, že když se něco přibrzdí, jako například před dobou to udělala Francie, tak prostě podobně jako v Mali například na to řekne, že nezasáhne, ať zasáhnou francouzi. Dále otázka, otázka finančních prostředků. To jsou přece peníze daňových poplatníků, to jsou přece prostředky, eh, prostředky mm, pracujících. Po zásahu v Jugoslávii teď vlastně dochází eh, k okupaci Kosova a nevíme, jak to skončí. Nevíme, kdy skončí okupace eh, Kosova. A já bych to chtěl ještě zopakovat. Kdy také skončí celá ta otázka Afganistánu? Proč? přečetli jsme si o tom, kde, co všecko eh, tady je v sázce, kdo to financuje. Prosím, buďte upřímní a řekněte nám upřímně této věci. Děkuji. Děkuji a já bych chtěla eh, navrhnout, eh, abychom omezili čas řečnickou dobu na dvě minuty pro všechny, kdo se přihlásili do diskuse. Pan Lisek. Děkuji bardzo. pane sekretář generální, pan je bardzo konkrétní. Děkuji, pane generální tajemníku. Hovořil jste velmi konkrétně, stručně a jasně. Já se pokusím o to tež. Tři otázky. První otázka se týká toho, o čem hovořili kolegové. Uh, pooling and sharing, smart defense, uh, pan tajemník Roš nám tady uh, řekl v našem podvýboru před několika dny, že tento koncept pooling and sharing nám může ušetřit 300 milionů euro. Škrty v rozpočtu nebo v rozpočtech v celé Evropě by přinesly ještě úsporu ve výši dalších 100 milionů euro. Proto se ptám, jestli vyzvete členské státy, aby pozastavili eh, škrty v rozpočtech. A další věc, protiraketová obrana v Evropě. Jak chcete politiky přesvědčit o tom, jak NATO přesvědčí politiky a evropské občany o tom, že je potřeba eh, se tohoto projektu držet, protože bude eh, zastávat evropské zájmy, protože bude chránit evropské zájmy. Třetí bod. Gruzie. Já jsem zpravodajem na toto téma a rád bych vám jako generálnímu tajemníkovi poděkoval za to, že jste nás vyzval k tomu, aby jsme se zasazovali eh, za Gruzii. Nicméně budoucnost Gruzie, pokud jde o NATO, není jednoznačná. Eh, některé členské státy NATO jsou proti členství Gruzie v NATO. To znamená, že já bych se vás rád zeptal, jak je chcete přesvědčit o tom, že Gruzie by eh, měla přistoupit eh, do, vstoupit do NATO. Pan Weigl. Děkuji, pane předsedo. da moramo biti pripravljeni na nepredvidljive in nepričakovane stvari, ki se dogajajo. Eh, jde o to, že musíme být připraveni na to neznámé, na to neočekávané, co se na světě může objevit a co může ovlivnit naši eh, bezpečnost. Ovšem eh, současně se také musíme snažit to nepředvídatelné omezit. Dnes je tady příliš mnoho nepředvídatelných aspektů, faktorů a k tomu bych rád dodal jednu otázku. Myslíte si, že je tady určitý prostor pro lepší koordinaci a pro lepší spolupráci mezi NATO NATO a EU? A myslíte si, že by tento prostor e, mohl e, právě se týkat e, takového předvídání všech těchto procesů. A tady hovořím o takových těch procesech, které už mohou být očekávané, ale mohou být také neočekávané, nepředvídané případě nepředvídaných situací. Tady víme, že na to příliš úspěchů nezaznamenalo, ba dokonce bych přímo řekl, že eh, tady i stroskotalo. V naší spolupráci bychom měli právě tuto věc posílit nejen rozvíjením logistiky, ale také rozvíjením intelektuálních kapacit. A ještě další věc. Eh, co se děje s Makedonií a jejím Eh, místem v NATO. Já to uvádím proto, že je tady právě ten problém Mezinárodního eh, tribunálu. Jistě, je to oblast, je to region, kde na to má velice důležitý eh, obraz. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Velmi vám děkuji. Nejprve na adresu pana pan Ordena. Rád bych vám řekl, že nejsem zastánce institucí. Je mi jedno, kdo přesně co říká. Jde mi o to, aby se to následně učinilo. My jsme sformulovali zásadní nedostatky, pokud jde o vojenské kapacity. Poučili jsme se z našich zásahů z našich operací, především v Afganistánu a mimo jiné i v Libii. I v Libii jsme se mnohem poučili a na základě toho jsme eh, identifikovali kritické nedostatky. Já bych se nyní chtěl soustředit na to, že tyto mezery zaplníme. Ať už to bude v rámci NATO nebo v rámci Evropské unie, to je mi jedno. Ale 21 národů jsou členy obou organizací. A já si myslím, že našim daňovým poplatníkům dlužíme to, abychom jim zaručili, že naši práci eh, odvedeme řádným způsobem. Máme tu jeden, jedny daňové poplatníky a jednu zodpovědnost. Myslím si, že potřebujeme více investovat do dopravní infrastruktury, protože máme eh, v Evropě mnoho vojáků, ale nemůžeme je přesouvat. Tolik eh, velmi stručně na eh, toto téma. Pokud jde o tankování ve vzduchu, tak jsme se v tom poučili mm, při operaci v Libii. Potřebujeme lepší možnosti, pokud jde o dohled, A pokud bych eh, měl hovořit velmi konkrétně, tak bych rád řekl, že je potřeba, abychom investovali do těch bezpilotních letadel, které je možno eh, společně používat hmm. při eh, informační činnosti a při vedení nebo při politickém rozhodování naší armádě. Já si myslím, že to, je, to jsou ty klíčové nedostatky. A jak již bylo řečeno, na samitu NATO v Chicagu v loňském roce evropští spojenci se zavázali, že tady budou investovat do toho tankování ve vzduchu, plnění paliva ve vzduchu. Pokud se tak stane prostřednictvím Evropské obrané agentury, je mi to jedno. Mně je jedno prostřednictvím jaké instituce to bude. Mně jde o to, aby se eh, tak skutečně stalo. A právě proto souhlasím s tím, že ta nejdůležitější věc, o které musíme v prosinci na samitu rozhodnout, je to, že musíme investovat dostatečné množství finančních prostředků do eh, těch vojenských eh, kapacit, které jsou nejvíce potřeba. To je to nejdůležitější rozhodnutí, které budeme muset přijmout. A nyní k tomu, co říkala paní Kronberg. Kolegyně Kronberg se ptala na to, jestli eh, na na to počítá s tím, eh, že bude sehrávat nějakou roli v Iránu. Nevím o tom. Nikdy jsem nic takového neřekl. Naopak řekl jsem, že eh, na to se nebude v Iránu angažovat, nebude se angažovat v iránské otázce. My tedy samozřejmě souhlasíme s tím, že je potřeba najít politické řešení. Pokud jde o protiraketovou obranu, zeptala jste se, jestli změna e, toho adaptivního přístupu by mohla e, umožnit nebo ulehčit těsnější spolupráci s Ruskem, pokud jde o protiraketovou obranu? Já si myslím, že tato otázka je velmi důležitá. Já bych na to odpověděl ano, mělo by to e, spolupráci s Ruskem ulehčit, protože ruské obavy, které doposud zaznívaly, se týkaly především fáze 4. A nyní ta čtvrtá fáze byla odstraněna. To znamená, že pokud v Moskvě bude k dispozici dostatečná politická vůle k tomu, abychom spolupracovali, tak se podle mého názoru dá očekávat, že by to mohlo ulehčit cestu směrem k dohodě, že bychom se tedy mohli shodnout na tom, jak by NATO s Ruskem mohlo spolupracovat na protiraketové obraně. Nicméně mě dovolte, abych zdůraznil jednu věc skutečnost, že čtvrtá závěrečná fáze byla zrušena, nic nemění na tom, že ten celek evropské populace tím bude pokryt. Bude tedy pokryt e, protiraketovou obranou NATO. Protože první tři fáze budou implementovány v souladu s plánem a to pokryje veškeré obyvatele evropských členských států NATO. Nyní k tomu, na co se ptal pan Angurakis. E, ptal jste se, kdy skončí okupace Kosova. Zajímavé na tom je, že Tamnější obyvatelé si nemyslí, že by šlo o okupaci. Naopak, nedávno, když eh, paní Eštnová uzavřela dohodu mezi Bělehradem a Prištinou, tak obě strany požadovaly, aby NATO zůstalo eh, a aby garantovalo mír, stabilitu a provádění dohody. To znamená, že to skutečně není vnímáno jako okupace. Já samozřejmě rád vidím, že NATO je považováno za bez, nestraného garanta stability a NATO tam zůstane tak dlouho, dokud to bude potřeba, abychom prováděli mandát OSN. My jednáme na základě mandátu OSN a je naší povinností ho naplnit, zajistit volný pohyb osob, Kromě toho jste se ptali na Afganistán. Máme jasnou cestovní mapu. Eh, mise ISAF skončí do konce roku 2014. S tím končí eh, bojová mise, ale potom tam zůstaneme ještě jako eh, jednotky, které budou trénovat, cvičit tamnější vojáky. Pan Lizek se ptal na to, jestli či děláme něco pro to, abychom zastavili škrty v oblasti obrany. Jak víte, je to na rozhodnutí jednotlivých členských států. My máme určité benchmarky, podle kterých ukazatelé podle kterých spojenci NATO konstatovali, že ti spojenci, kteří investují více než procento HDP do Eh, nebo 2% HDP eh, nebo více do obrany eh, by se této hranice měly držet, protože ti, kteří investují méně, budou muset se přiblížit těm dvěma procentům. Není to žádný, žádné právní pravidlo, je to pouze politický požadavek. Vždycky, když se dostanu na návštěvu do hlavních měst a brzy se dostanu do Varšavy, tak budu tuto základní informaci opakovat. Mohu, říct, mohu vám říci, že jsem vedl politický dialog jak s vládami, tak v některých hlavních městech také se, s poslanci parlamentu. A zažil jsem pozitivní reakci. Mohl bych uh, zmínit jednu zemi, eh, ve které se podařilo dosáhnout eh, širokého koncenzu, na jehož základě se nyní výdaje na obranu posunou k těm dvěma procentům HDP. To znamená, že pro mě jako pro generálního tajemníka NATO je velmi důležité, abych byl v přímém kontaktu s poslanci, protože skutečně jde do značné míry o eh, rozpočet na obranu. Jde o finanční a fiskální politiku jako takovou. Kromě toho se pan Lisek ptal na rak- protiraketovou obranu. Jak můžeme přesvědčit lidi o tom, že je to v evropském zájmu, v zájmu evropských občanů? Je jasné, že hrozí Eh, riziko, raketové riziko, protože eh, více než 30 zemí vyvíjí nějaké raketové technologie a některé z nich by mohly Evropu skutečně zasáhnout. To znamená, že je jasné, že je v evropském zájmu, abychom vytvořili účinnou obranu proti tomuto skutečnému, proti této skutečné hrozbě. A konečně Eh, pokud jde o Gruzii. Rád bych řekl, že rozhodnutí, které jsme v Bukurešti přijali v roce 2008 na samitu NATO, stále platí. Konstatovali jsme, že Gruzie se stane členem NATO, pokud splní příslušná kritéria. Stanovili jsme eh, zvláštní výbor NATO Gruzie. V rámci tohoto výboru se snažíme spolupracovat tak, aby eh, Gruzie pokračovala v příslušných reformách, jejíž konečným cílem je to, že jednoho dne v budoucnu by mohla vstoupit do NATO. Zatím eh, tak daleko nejsme, máme před sebou ještě mnoho práce, ale jsem rád, že nová gruzinská vláda potvrdila aspirace eh, týkající se vstupu do NATO. To znamená, že nyní je na Gruzii, aby ukázala, že splňuje příslušná nutná kritéria. A konečně na závěr se pan Weigl zeptal na budouc, budoucí rozšiřování a já bych rád řekl, že jsme byli v těsném kontaktu se Skopje. Jak víte, rozhodli jsme již v roce 2008 v Bukurošti, že jsme ochotni zahájit přístupová jednání se Skopje, dokud eh, tedy eh, bude vyřešena, nebo až bude vyřešena otázka jména, až bude eh, nalezeno oboustranně přijatelné řešení. Z hlediska NATO jsme tedy učinili všechno, co jsme mohli. Jsme ochotni zahájit přístupová jednání prakticky okamžitě, jakmile bude eh, vyřešena otázka týkající se názvu země. A proto tedy vyzývám všechny zúčastněné strany, aby učinili všechno proto, aby se příslušné řešení našlo. Já si myslím, že to není nemožné, že to je reálné a že toho budeme schopni dosáhnout, pokud bude k dispozici politická vůle. Děkuji. Děkuji vám. Původně jsem měl na seznamu tři jména, teď eh, se z nich eh, stalo šest žádostí o slovo. Pokud dodržíme minutový limit, tak eh, to možná stihneme. Veronik, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Rasmusen, mám jediný dotaz. Jakožto na to, eh, věděli jste eh, o útocích, o bombardování tedy izraelském v Damašku a koordinovali, koordinovali jste tuto operaci. Protože eh, teď v březnu 2013 NATO podepsalo dohodu partnerství s Izraelem, byla to bilaterální dohoda. A tak, jak to tehdy prošlo tiskem, tak je to jako kdyby Izrael byl eh, v podstatě členem NATO. Měly by tím být eh, posíleny údajně procesy vojenského plánování mezi Spojenými státy, NATEM a Izraelem v souvislosti se všemi dalšími budoucími operat, eh, operacemi na Blízkém východě, což bylo vlastně ne, eh, krátkou dobu před těmi útoky. Proto se chci zeptat, jak eh, byste se vyslovil k té koordinaci z hlediska této vojenské intervence. Thank you, President. Mr. Paní Šáke, děkuji vám. Hovořil jste o měnícím se eh, tedy roli na tam měnícím se světě. Já jsem se chtěla zeptat o, na kapacitu v té takzvané kyberoblasti ve vztahu k novým technologiím a obraně. Ve Spojených státech bylo řečeno, že tedy ofenzivní kapacita je legitimní a je nutná. Četla jsem talinský manuál, zajímalo by mě, co chystá na to v oblasti počítačové bezpečnosti, jak zabezpečíte tu svobodu a bezpečnost ve vztahu k technologii. A poslední otázka, která se týká Syrie, kde bohužel ta hard eh, síla jaksi je eh, nyní eh, převažující a já to sleduji, již asi rok, vy jste několikrát zmínil, že se na to nebude angažovat v Syrii. Chci se zeptat, proč? Mr. Lužek. Pan Rouček, já jsem se vrátil z Albánu. Máme, eh, s, máme tam pořád ještě některé nedokončené věci eh, na Balkánu. Firo Makedonie byla zmíněna. Ale jak to je s jinými balkánskými zeměmi, jako je třeba Montenegro, eh, Černá hora, tedy Bosna Hercegovina, jaké jsou perspektivy Srbska? Můžeme očekávat, že další summit bude summitem rozšíření na to? Děkuji. Pan Petikofer. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo, pane generální tajemníku. Co by mělo na to podle vás dělat na podporu jaderného odzbrojení? Za druhé, vzniká nové, nový závod ve zbrojení ve východní Asii a my to podporujeme našimi vývozy. Co o tom soudíte? Neměli bychom být trošku obezřetnější v naší politice vývozu zbraní do tohoto regionu. A za třetí, kromě raketové obrany, co považujete za hlavní prioritu, kterou bychom měli rozvíjet, zvláště ve vztazích US-NATO? ve vztazích s Ruskem. Asi jste viděl tu zprávu čtyř, čtyřech moudrých Ivano Tess Brown o budování bezpečnosti v euroatlantickém regionu. Co o tom soudíte? Děkuji. Pan Kirilov. Jak víte, v loňském roce došlo k tomu atentátu v Burgasu, teroristickém útoku v Evropě a po mnoha koordinovaných vyšetřováních jsou stále ve slepé uličce. Je tu určitá domněnka, že to byl Hezbalah. A na druhé straně pořád je tu ještě určitá kontroverze. Vím, že to není jádro vaší aktivity, ale určitě se o tom uh, hovořilo. A v souvislosti s Baláhem a tím posledním útokem, kdyby se něco vážného muselo učinit v budoucnu ve vztahu k Iránu, tak, by, tak ještě předtím by pravděpodobně bylo potřeba zakročit nebo něco udělat s Hezbaláhem. Gol. Frankrike tog sig an, eller hur man nu vill uttrycka det, Mali borde det inte varit NATO som gjorde det. Francie eh, má samozřejmě velký eh, zájem na tom, co se děje v Mali. A já se chci zeptat, eh, pane generální tajemníku, blízko švédských hranic například proletěly také ruská letadla. Já nevím, jestli něco takového se skutečně mohlo stát a Eh, když jde přece o zemi na to. A eh, tady jsou prostě nejrůznější situace a nejrůznější možnosti. Um, thank you very much. Děkuji. Paní de Kaiser. Mě požádala Zeptala se mě, zda tedy NATO a Izrael nějakým způsobem koordinovali údery. Nikoliv, rozhodně ne. Máme s Izraelem partnerství, to je pravda. Středomořský dialog se tomu to říká a je, není v něm jen Izrael, ale ještě šest dalších zemí v severní Afriky a středního východu. A rozvinuli jsme také jednotlivé programy spolupráce s každou eh, zemí tohoto partnerství, ale rozhodně jsme nekoordinovali žádné údery. Paní Šáke, kyberbezpečnost To je opravdu jedna z těch nových bezpečnostních výzeb, na které se musíme zaměřovat mnohem více v příštích letech. V NATO tedy probíhá proces posilování e, kyber och, obrany. Prvním krokem bylo posílení obrany našich vlastních sítí NATO což je skutečně potřeba, protože jsme eh, terčem pravidelných útoků, což asi není žádným překvapením. Zatím jsme byli úspěšní v obraně našich systémů. Takže tolik první krok. Další věc, kterou budeme muset zvážit, zda a jak můžeme rozvinout kapacitu, která by mohla nějakým způsobem pomoci jednotlivým našim spojencům, kteří eh, se stanou terčem útoku. Někteří z nich mají možná kapacitu se hájit sami, jiní spojenci by však uvítali možnost nějaké eh, kapacity na to, určitého týmu rychlé, rychlého nasazení, který by mohl na požádání zasáhnout. Čili tolik některé prvky práce, která se připravuje. Kybernetická bezpečnost je eh, otázka, v které je potřeba spolupracovat se všemi partnery světa, protože eh, počítačová bezpečnost je přeshraniční a pochopitelně musí být eh, tudíž řešena rovněž přeshraničně partnerství s dalšími státy. Ptáte se na Syrii. Proč na to nehodlá vojensky zasáhnout v Syrii? Tuto otázku dostávám často. Lidé odkazují na úspěšnou operaci v Libii a pak se ptají, proč bychom nemohli udělat to tež v Sýrii. Že existuje velmi jasný rozdíl. V Libii jsme operovali na základě jasného mandátu OSN chránit eh, civilní populaci před útokem. Dostali, dostalo se nám aktivní podpory od zemí v regionu. Bohužel eh, ani jedna z těchto podmínek nebyla splněna v případě Syrie. Syrie je komplexnější společností, A jsem přesvědčen, že externí vojenská intervence by mohla mít nepředvídatelné dopady. Takže proto já se domnívám, že správný způsob, jak postupovat, je politické řešení. Ale já naprosto sdílím vaši frustraci. Je to uh, opravdu skandální to, co se v Syrii děje. Proto je tak naléhavé, aby mezinárodní společnost, společenství vyslalo silné jednoznačné poselství dam, režimu v Damašku. Zatím Rada bezpečnosti nedospěla ke koncenzu, což konstatuji s velkým politováním, protože si myslím, že máme politický rámec, který by mohl být použit. Jak si vzpomenete, v červnu 2012 vznikla takzvaná akční skupina pro Syrii, která vydala prohlášení, podepsané všemi pěti stálými členy Rady bezpečnosti OSN. V tomto prohlášení se jasně uvádí, že damašský režim by měl zahájit proces transformace směrem k vyhovění legitimním eh, potřebám syrského lidu. Politické řešení by mohlo být založeno na této deklaraci. Ale k tomu bychom potřebovali usnesení Rady bezpečnosti. Pan Rouček se táže, na perspektivy pro Balkán. Montenegro, Černéhora je tam eh, byl zaznamenán podstatný pokrok. Proto je tu ten takzvaný členský akční plán. Ještě nesplňují kritéria, ale mám eh, velmi pozitivní dojem z hlediska práce a dosaženého pokroku Montenegra. Bosna a Hercegovina. Je tam určitá, eh, určitý politický blok. Před několika lety jsme jim dali podmíněný eh, akční plán eh, pro členství. Prohlásili jsme tudíž, že jsme ochotni znovu aktivovat tento akční plán, jakmile Bosna Hercegovina provede některé reformy, a jsou to poměrně mírné reformy, a já jsem byl v Bosně eh, teď v únoru. Oni slíbili, že eh, implementují dohodu z loňského roku, ale zatím eh, jsme nezaznamenali žádný pokrok. Je to politování hodné, ale my za nás jsme připraveni se pohnout vpřed a učinit krok, jakmile ho učiní oni. A tedy pokud jde o Skopě, tak už jsem se eh, vyjádřil, pokud jde o dohodu mezi Bělehradem a Prištinou, tak i tam je určitý pokrok z hlediska integrace do eh, euroatlantických struktur, ale záleží na zemích v regionu. Oni musí udělat eh, svůj díl práce, pokud se tak stane, tak my jsme připraveni, až budou oni připraveni. Jestli bude dalším summit summitem rozšiřovacím, za prvé nepadlo žádné rozhodnutí o tom, kdy bude další summit. Za druhé, aby se někdo mohl stát členským státem na tom, musí splňovat určitá kritéria, čili eh, ty kandidátské země, státy, které chtějí členství, musí nejprve odvést eh, to, co se od nich čeká. Dále, jaderné odzbrojení. My jsme přijali určitou strategickou koncepci NATO, v rámci které znovu potvrzujeme to, k čemu se již připojila většina eh, národů světa v roce 1970. To znamená usilovat o směr bez jaderných zbraní. My sdílíme tuto uh, širší vizi. A nejsme však naivní. Takže jsme také uvedli, že dokud jaderné zbraně existují, tak na to bude i jadernou aliancí. Ale velmi rádi bychom viděli snižování arzenálu taktických zbraní a to vyváženým způsobem. A tady vám musím říci, že spojenci na to snížili počet jaderných zbraní významným způsobem od eh, konce studené války. Což neplatí pro Rusko. Proto ano, skutečně podporujeme snižování jaderných zbraní, ale aby k tomu eh, docházelo vyváženým způsobem. Pokud jde o euroatlantickou bezpečnost, já jsem eh, četl tu zmíněnou zprávu s velkým zájmem. Potřebujeme samozřejmě pozitivně jednat s Ruskem, proto jsme vyzvali Rusko ke spolupráci v oblasti protiraketové obrany. Dosáhli jsme pokroku v mnoha dalších praktických oblastech, ale spolupráce v oblasti raketové obrany to by byla skutečná zásadní změna. Zatím však naše výzva se nesetká s pozitivním přijetím v Moskvě. To je politování odné, ale pokračujeme v dialogu. Pan Svensen se táže, zda tento incident, zda by k němu došlo, tedy v Švédsku, kdyby kdyby eh, pokud tedy eh, s ohledem na švédské členství v NATO, tak kdyby Švédsko bylo v NATO, já sleduji tuto záležitost velkým zájmem. Ale nemohu než zopakovat to, co jsem uvedl již, když jsem byl ve Švédsku. Že je jasný rozdíl mezi tím, když někdo je nebo není členem. To znamená, jestli je pokryt článkem 5, pokud chcete být pokryti článkem 5, musíte být členy na to. Ale samozřejmě si ceníme velmi těsného partnerství se Švédskem. Herzlichen Dank, Herr Generalsekretär. Děkujeme, pane generální tajemníku. Für Ihre Darlegungen. Děkujeme vám za vaše slova. Bohužel musíme rozpravu uzavřít, protože máme na chodbě dalšího hosta. Velmi děkuji panu generálnímu tajemníkovi za účast a doufám, že do samitu proběhne mezi EU a NATEM ještě další diskuze kvůli synergickým efektům, které e, jsou možné pouze díky evropské spolupráci. Je to potřeba také proto, aby byly vedeny jasné linie v rámci spolupráce mezi NATO a Evropskou unii. Možná že by bylo dobré, kdybyste mohli zůstat sedět, než tento bod programu ukončíme. Je jasné, že naše spolupráce je o to důležitější, že došlo k dramatickým změnám v politice USA. Nevím, jaká bude politika USA Eh, vzhledem eh, k Blízkému východu, pokud budou Spojené státy nezávislé z hlediska eh, energetického. Já si myslím, že to určitě ovlivní i vztah USA a Evropské unie v NATO. Proto je velmi důležité, aby obě naše společenství i nadále těsně spolupracovala. Děkuji vám z celého srdce, hlavně proto, že jsme tedy mohli diskutovat někdy. V této souvislosti musím říci NATO a Evropská unie, eh, říkám to především před americkými kolegy, musíme si uvědomit, že v oblasti zahraniční politiky Evropská unie eh, představuje důležitý příspěvek v rámci rozdělení práce na nevojenskou zahraniční pomoc, totiž Evropská unie vydává z rozpočtu více eh, peněz než Spojené státy. Pokud jde o rozdělení zátěže, musíme zohledňovat i tyto skutečnosti, pokud má dojít k nějakému spravedlivému vyrovnání. Nicméně, přesto bych rád řekl, že tato spolupráce musí být ještě těsnější a že Evropané musí dostat ještě lépe svým povinnostem ve vojenské oblasti a proto jsem velmi rád za to, že jste byl mezi námi, že jste k nám eh, promluvil a že eh, v letě a na podzim budeme moci eh, tedy splnit svoje úkoly a připravit prosincový summit. Děkuji. Děkuji vám za návštěvu.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 jsem položil celou řadu eh, doplňujících otázek. Ptal jsem se kolegů, jestli by se eh, nechtěli, eh, že se by se nechtěli stát zpravodají na téma Irák. Říká se totiž, že ten, kdo je zpravodajem na téma Irák, může se stát ministrem obrany a my máme tu velkou čest, že máme mezi sebou italského ministra obrany. Takže vítejte někdy to personální rozhodování v Itálii vzbuzuje trochu udivení, protože ty e, cesty, které k němu vedou, jsou někdy jiné než v jiných státech, ale výsledky jsou poměrně dobré. To znamená, že jsem rád, že máme pána Maria Maura mezi sebou, který je mužem na svém místě. E, poprosím tě, aby si nejprve přednesl určitý úvod a následně tedy zahájíme diskuzi. Máš slovo. Grazie, presidente. E... Děkuji, pane předsedo. Já jsem z jednoho důvodu velmi rád za to, že jsem Ital. A sice moje země mě ne, ještě nepřestala překvapovat. A k tomu, že se cítím neustále zaražen a překvapen, je patří také to, že ten e, nejpokojnější se stal ministrem obrany. Jsem velmi rád, že mohu dnes promluvit v Evropském parlamentu. Mám pocit, že nepůjde pouze o technické aspekty, ale také o určitou vizi obrané politiky. A ta samozřejmě jde ruku v ruce vnímáním bezpečnosti, s pocitem bezpečnosti a ten se neomezuje na to, že tu nejsou konflikty, ale týká se i dalších věcí. Při přípravě prosincového samitu je důležité, abychom formulovali určitou vizi, protože díky ní můžeme učinit zásadní krok směrem vpřed pokud jde o evropskou bezpečnost a obranu. Již mnoho let hovoříme o společné vizi evropské obrany. Je to takový pilíř, díky němu se můžeme postupně eh, posunovat na cestě evropské integrace. Italská vláda, která vznikla po všech těch zmatcích a po dramatickém výboji, bude hrát klíčovou roli. Jde o to, že v jejich řadách jsou evropští federalisté a tito federalisté se postarají o to, že naše rozhodnutí budou prospívat naší integraci do Evropské unie parlamentu jsem se naučil, že existuje e, velmi důstojný způsob, jak reflektovat evropskou zkušenost v rámci obrany a rád bych na tomto místě především zdůraznil to, jakou pozici zastává italská vláda a jakou bude zastávat v příštích měsících a letech. Tato pozice totiž souvisí s tím, že je potřeba mít silnou evropskou vizi v oblasti obrany a silnou evropskou obranu. A proto bych se nyní chtěl krátce zabývat problémy, které nás v tuto chvíli brzdí. Překážkami, které kterým čelíme v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Možná, že se mi podaří načrtnout i nějaká řešení, zmínit hodnoty, ideály, ze kterých můžeme vycházet a to by byl takový genový kód naš, našeho, eh, naší společné Evropy. Myslím si, že naše společná Evropa trpí dvěma základními problémy. Za prvé, zpomalení a oslabení vazeb mezi jednotlivými evropskými státy. A pokud se naše zájemná integrace zpomaluje, tak je to dáno tím, že evropské vlády jí přikládají stále menší význam, byť tedy by měly vidět věci stejně a společně. Já nyní nechci říkat, že dochází k zadržování, k brždění toho integračního procesu, ale myslím si, že bychom se skutečně měli postarat o to, aby do eh, evropské společné obrany byla vnesena nová dynamika, abychom vybudovali příslušné kapacity. Víme, že v tomto smyslu již vznikly eh, iniciativy iniciativy, které se měly postarat o to, aby to dobře fungovalo. Nicméně si myslím, že stále ještě nedošlo k tomu pokroku, nebyla do toho vnesena dostatečná dynamika, tak aby se obraná politika odrazila a učinila významný krok směrem vpřed. Nám šlo v souvislosti s NATEM nejen o intelektuální zdroje, ale také o vojenské zdroje. Jde o to, abychom vytvořili evropskou strategii, společnou evropskou strategii, abychom budovali vojenské kapacity ve vzájemném souladu v rámci eh, společného koordinovaného postupu této souvislosti nejde pouze o samotnou obranou politiku. Jde také o to, abychom realizovali to, co jsme si přece vzali do budoucna. Já vím, že jsme se zabývali Evropskou ústavou a že je to velmi obtížné téma, nicméně Takovýto základ je velmi důležitý, pokud chceme sehrávat klíčovou roli z globálního hlediska. Myslím si, že v, té, v tomto smyslu tedy musí Evropský parlament sehrát důležitou roli a že právě to je možnost, jak se Evropa může stát v celosvětovém měřítku silným hráčem. Myslím, myslím si, že potřebujeme účinné iniciativy i v oblasti obrany a já doufám, že díky Evropskému parlamentu pocitujeme to, že to vytváření společné zahraniční a obrané politiky by se mělo opět e, rozběhnout, oživit a Evropský parlament by se měl postarat o to, aby tu v tomto smyslu padla energická, jednoznačná, pádná rozhodnutí. Potřebujeme se potřebujeme zažít to riziko, že dostupné zdroje, dostupné kapacity jsou stále vzácnější. Evropská obraná agentura tu předkládá jasné zadání, vytváří jasné podmínky a to znamená, že my musíme účinněji zacházet se zdroji. Víme, že Evropská unie se v tuto chvíli nachází eh, v období, které je z ekonomického hlediska velmi obtížné musíme se smířit se škrty v rozpočtu, což je samozřejmě velmi problematické, ale kromě toho se musíme smířit s tím, že fáze ekonomických potíží nebude eh, ne, neumožňuje nějaké krátkodobé řešení. Potřebujeme dlouhodobé cílené řešení, které bude se dotýkat i oblasti obrany. Žádná evropská země to nemůže řešit sama za sebe. Ani z hlediska zdrojů, ani z hlediska operativního, ani z hlediska technologie, výzkumu a vývoje. E, žádná členská země Evropské unie si nemůže dovolit to financovat sama. To se ukázalo, ukázalo již v minulých letech. Snižoval se objem finančních prostředků, které byly k dispozici, to znamená, že všechny evropské země zažívaly snižování těch nejdražších eh, kapacit. Ale to v podstatě probíhalo pouze na čistě národní úrovni. My se ovšem musíme postarat o přidanou evropskou hodnotu. Potřebujeme aby se více investovalo do vhodných investičních oblastí, protože jinak budeme zase znova pocitovat problémy. V roce 2010 26 členských států investovalo eh, společně 24 miliard euro do vojenského vybavení. 7,5 miliard euro z toho se vynaložilo v projektech, které se týkaly dvou a více zemí Evropské unie. To znamená, že pouze 22 eh, evropských programů je probíhá za spolupráce více evropských zemí. V oblasti výzkumu je to ještě horší. Eh, z 1,2 miliard Eh, euro, které byly vynaloženy na výzkum, eh, což je velmi málo, se pouze 11 vynaložilo na projekty, které probíhají za spolupráce více zemí. To znamená, že pokud to schrneme, je potřeba si uvědomit, že rozhodnutí o nákupu vojenských systémů nebo o investicích do příslušného vojenského výzkumu eh, jsou ovlivňována jednoznačně národními požadavky, národními zájmy a to není dobře. To to eh, není udržitelné, protože naším konečným cílem by eh, mělo být to, aby naše společná obrana byla lepší, ne aby jí bylo jedno, jenom více. Potřebujeme lepší spolupráci, lepší koordinaci mezi jednotlivými členskými státy, tak abychom vojenské kapacity mohli do budoucna udržet. Takovýto proces ovšem musí být prováděn i proto, aby to umožnilo politickou dohodu, přesnou politickou dohodu. To zase naopak předpokládá angažovanost vlád a členských států. Samozřejmě, že musíme myslet i na to, že ekonomické úspory jsou nutností, že o nich není možno vyjednávat. Potřebujeme také účinné vynakládání eh, prostředků a využívat eh, scale economies. Eh, to všechno by se pak mohlo také projevit v nové míře růstu. Potřebujeme tedy inteligentní obranu, smart defense. Potřebujeme mít konkurenční evropský systém. Já tedy žádám více Evropy a žádám o to také v oblasti obrany. To znamená, že musíme žádat více od našich společných institucí, ale současně musíme také více dát a úžeji spolupracovat, aby náš společný cíl eh, mohl být být takto realizován. Hovořím samozřejmě o postupném procesu, protože e, svrchovanost států, suverenita států samozřejmě je velmi důležitým principem e, a mm, postupovat i v oblasti obrany takovým způsobem, jako jsme postupovali v oblasti měny, to by samozřejmě vyžadovalo nejdříve konvergenci obraných politik, vyžadovalo by to fázi integrace, která by z dlouhodobého hlediska umožnila e, překonat překonat ty národní eh, pravomoci a pak by bylo možné se vlastně vrátit na tu cestu, která, po které jsme se ubírali a ze které jsme momentálně se poněkud vzdálili. Na zasedání Evropské rady v prosinci budeme hovořit o obraně a je tedy nemožné, bylo by i absurdní, kdyby taková eh, rada eh, se eh, zakončila závěrem, že by se snad snižovaly aspekty evropské obrany. Z tohoto hlediska máme dvojí cíl. Prvním důležitým cílem je opětovně zdůraznit, že obrana je důležitá že obrana to není jen jakýsi požadavek moci, ale je to projev odhodlanosti vytvářet podmínky pro mír, rozvoj a stabilitu. A za druhé, je třeba spustit nové projekty. Prosincový summit není eh, doběhnutím do cílové pásky eh, celé této diskuse. Naopak, bude to spíše startovní pozice, která by nám měla umožnit eh, v přiměřených lhůtách dospět k integrovanější obraně členských států. V Itálii se domníváme, že obrana nemůže být marginalizována v nadcházejících letech. Obrana musí být centrálním bodem ve všech úvahách. Je to vlastně horizontální téma, ve kterém eh, musíme realizovat všechny politiky. Já jsem si toto, tuto realitu uvědomil a Eh, mohu vám říci, že když jsem se vrátil z cesty do Afganistánu a když jsem viděl, co italský, eh, italská eh, jednotka dokázala v hlavním městě v Kábulu, pak jsem pocítil, že výdaje, které podstoupila Itálie také na akci v této země, jsou velice důležité. Nejsou to vlastně jen vojenské výdaje, jsou to také výdaje, které jsou směřovány do mezinárodní spolupráce, do takových hlubších témat. Proto všechno je obrana zásadně důležitá. Prohájení našich cílů, které jsou důležité i z hlediska globálního, aby existovala vyvážená eh, vazba mezi EU a spojenými státy. To je důležité vojensky, to je důležité i ekonomicky. Proto jsou důležité výdaje do vojenských eh, oblastí, tam, kde jsou velice technologicky náročné projekty. Itálie si tedy uvědomuje, že díky národním kapacitám je možné účastnit se všech eh, akcí z zvládání krizí, víme, že finanční úsilí, které je zapotřebí eh, pro udržení našich kapacit a také odpovědnost, která z toho vyplývá, to všechno nás nutí dostat našim závazkům a to i v nadcházejícím italském předsednictví, abychom umožnili Evropě pokročit vpřed, Evropě jakožto důležitému aktérovi, který sehrává úlohu, kterou si všichni přejeme, aby Evropa sehrávala. Děkuji vám všem za pozornost a prosím tedy, máte-li otázky, abyste mě eh, tyto otázky v diskusi položili. Herr Minister, herzlichen Dank. Děkujeme, pane ministře. Vidím, Mario, že se do toho dobře dostal a že přispíváš eh, k tomu, k čemu přispíváš. Přispívat míš, máš, my jsme tu měli pana generálního tajemníka NATO eh, a všichni i my jako zahraniční výbor parlamentu se připravujeme na summit který se bude konat v prosinci. Je vidět, že na tomto samitu bude potřeba stanovit cíle a že budeme muset hledat také cesty, jak těchto cílů dosáhnout. Domnívám se, že mnoho věcí, eh, které jsou obsaženy v Lisabonské smlouvě, není ještě eh, provedeno, realizováno, jak to například bude vypadat s těmi skupinami. Vidím, že je to spíše teorie než praxe, jak to vypadá s permanentní strukturovanou spoluprací, což je jeden z nejdůležitějších nástrojů, kterých bychom mohli využívat. A já si myslím, že právě tato otázka má vzhledem k současné situaci mimořádný význam. Je to dáno tím, že jednotlivé členské státy mají různé právní, ústavně právní možnosti. Všechno to eh, musíme začít konečně řešit. Lisabonská smlouva bude v období konání samitu platit již tři roky. A proto se myslím, že v příštích měsících a týdnech budeme muset ve všech těchto oblastech eh, dosáhnout pokroku. Eh, nejprve pan Danžon, potom pan Salafranka, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Milý Mário, vítej v našich řadách. Situace bezpečnostní a obraná, ta je velice, velice důležitá. My jsme velice rádi, že jsi jmenován do této funkce. Pro nás je to velice stimulující, protože víme, že zpráva zprávy, které eh, produkujeme my, alespoň jeden ministr obrany opravdu čte, že tedy sleduje práci eh, Evropského parlamentu. To je pro nás vynikající zpráva. Pokud jde o eh, zasedání Evropské rady koncem roku, já osobně mám dvojí poznámku a pak jednu otázku. Za prvé, jak už to bylo zdůrazněno ve vystoupení, je potřeba kolektivně eh, jít dál. Eh, finanční omezení jsou taková, že žádná eh, země není schopná sama nést veškeré tyto výdaje a kolektivní úsilí se musí opírat o i individuální úsilí jednotlivých zemí. Když se podíváme dnes na mapu, jen dvě členské země Eh, přispívají více než 50% eh, evropským kapacitám, to je tedy Francie a eh, Spojené království. Čili to je tak trošku velice nevyvážné z hlediska těchto výdajů. Jak podnítit eh, všechny členské státy, aby jejich přínos byl významnější. Za druhé, eh, obraný průmysl. Všichni víme, že v Evropě obraný průmysl je velice výkonný, ale mohl by být ještě výkonnější. Hovoří se o restrukturalizaci, hovoří se o větší konkurenceschopnosti. Evropská komise, komisaři Tajany a Barně předkládají návrhy a v rozpočtové situaci všech členských států EU víme, že restrukturalizace mohou vést ke ztrátám pracovních míst, k uzavírání některých podniků. A žádný členský stát není vlastně připraven v krátkém výhledu k tomuto úsilí. Itálie Eh, stejně jako další země a možná ještě více než jiné země, má velice polivalentní a výkonnou eh, průmyslovou základnu v této oblasti. Jak se dívá Itálie na restrukturalizaci vojenského průmyslu? A pak eh, druhá věc, Ehm, právě tato, toto zasedání rady, které bude věnováno obraně. Eh, hovoříme o kapacitách a jak bylo správně eh, před chvílí připomenuto generálním tajemníkem NATO, eh, nestačí mít kapacity, ještě je zapotřebí mít tu, to odhodlání je použít. Když vidíme v poslední době, co se děje, je to právě otázka vůle jednat. To nás odkazuje na diskusi, kterou často vedeme eh, v našem výboru. Eh, to je otázka priority, kterou by si měla EU definovat především v zahraniční politice dříve, než eh, bude formulovat obranou politiku. My Eh, v našem výboru pro obranu jsme toto eh, zdůrazňovali už dlouho. Ve Francii byla sepsána taková bílá kniha. Nebylo by dobré takovou bílou knihu eh, sepsat i na evropské úrovni? To by bylo asi i zapotřebí, abychom tam uvedli priority, ve kterých chce EU v oblasti obrany pokročit. Děkuji. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Chtěl bych vám říci, že když jsem viděl na programu bod 5, to je výměna názorů eh, s ministrem obrany Itálie Mariem Maurem, tak jsem pocítil osobně veliké sebeuspokojení, veliké uspokojení a eh, chci tedy blahopřát tomuto jmenování eh, ministrem obrany svým jménem i jménem celé frakce EPP. Chci opravdu popřát hodně štěstí na velmi důležitém postu a um, vlastně eh, čekám, že se najde i méně formální příležitost, abych toto eh, zdůraznil. Teď bych chtěl položit dvě otázky. Eh, pan minister přijel velmi brzy do našeho parlamentu, ale nejenom do našeho parlamentu, také navštívil italská, italské jednotky v Afganistánu. A já bych rád věděl, jak Eh, se dívá Itálie na situaci po roce 2014, eh, mm, Spojené státy mají podepsat dohodu o svých jednotkách, také Německo, Eh, tady eh, má své plány. Chtěl bych vědět, eh, jaké nové úkoly bude mít mezinárodní společenství z hlediska výcviku afgánských jednotek a jaká je, jaký je tedy názor Itálie na celou tuto situaci. A druhá otázka, mm, mm, kolega Danžan položil všeobecné otázky velice důležité, ale já bych chtěl Mm, aby náš drahý kolega Mario Mauro nám řekl, jak se dívá na situaci v Sýrii. Státní tajemník USA požádal členské státy eh, na to, aby si vypracovali plány eh, pro případ, že by došlo k chemickým útokům. My jsme věděli, viděli všichni, co se stalo minulou sobotu a jaké je tady riziko pro celý region. Je tady velice jasný eh, názor Francie a Spojeného království. Spolu s generálním tajemníkem NATO jsme také hovořili o této otázce. NATO zastavána názor, že by tady měly být politické řešení. A já bych rád, pane ministře, věděl, jak se dívá Itálie na tuto strašnou situaci, která e, je v Sýrii? Jak, e, jaké vidí nejlepší možné řešení e, celé této situace? A to již tak brzy, jako je červenec, kdy bude třeba v OSN řešit otázku embarga zbraní. Uh, uh, děkuji vám, pane předsedo, a také děkuji Mariovi Maurovi. Blahopřeji k vašemu jmenování. Měl jsem také otázky k Afganistánu po stáhnutí ISAFu. Myslíte, že tam zůstane dost jednotek eh, na to, aby bylo skutečně jisté, že se Taliban znovu nezostí moci. Protože tím by přišlo mnoho zdrojů energii i životů na zmar. Zajímalo by mě, co si myslí italská vláda z hlediska zajištění toho, aby Afganistán zůstal bez talibánců. Dále utrpení křesťanů v této zemi vím, že jakožto člen tohoto výboru jste se tímto zabýval, takže to je otázka našeho velkého zájmu. Oni jsou teď eh, vystaveni velkému nebezpečí v, Sy- v Syrii v případě, že se dostanou k moci salafisté. Jak víte, jsem také přítelem Izraele, který nyní statečně zasáhl proti zásilce zbraní Hezbaláhu od Asad, Asadovi vlády a teď hrozí nebezpečí že vypukne válka mezi Izraelem a Syrií, možná se do toho zaplete i Irán. Možná příliš by na poplach, ale kdyby bylo nutno zasáhnout, byla by to opět eh, koalice eh, těch, kdo si zásah, eh, kdo se budou ochotni připojit nebo na jakém základě. A pak Evropská obraná agentura EDA, my jsme trochu skeptičtí ohledně toho, čeho bylo eh, dosaženo, ale jedním z, probl- z od jednou z otázek je tedy doplňování paliva ve vzduchu. Jakou to má skutečně přidanou hodnotu, do jaké míry to zvyšuje interoperabilitu a větší, zajišťuje větší podporu i z hlediska združování prostředků aby se tím tady jisto ospravedlňuje EDA, jehož členem je 26 členů, všichni kromě Dánska. Děkuji a já chci připojit eh, také má slova blahopřání. Odkázal jste na prosincový summit. I já o něm chci hovořit, chci potrhnout eh, pár věcí. Mohla by společná obraná politika nám umožnit dát víc příležitostí skutečně jednat, než, než je tomu nyní? Zvláště chci zdůraznit plánovací eh, kapacitu, to znamená možnost eh, organizovat společné mise Moje první připomínka se týká Evropského operačního centra, aktivovaného na, eh, v loňském roce, jimž vzniká určitý základ pro stále eh, civilní vojenské struktury Evropské unie pro provádění budoucích i současných operací. Já to vnímám jako určitý krok směrem k vytvoření jakéhosi generálního štábu Evropské eh, unie. A chci vás povzbudit v, v dalších krocích tímto směrem. Za druhé, stále ještě hovoříme o roli těch jednotlivých eh, vojenských uskupení. Um, hovořilo se o tom už na předchozí eh, předchozí eh, summitu o možnosti těch některých eh, jednotek, které by, by mohly sloužit jako jakási operační rezerva. Každopádně vás chci vyzvat k tomu, abyste pokračoval v této aktivitě, možná v kontextu takzvaného výmarského dopisu podepsaného v roce 2010, anebo nedávného návrhu Výmar Plus. A konečně, jaké jsou vaše názory na použití institucí a postupů, které byly zavedeny do Lisabonské smlouvy a které nyní máme k dispozici. Například stála strukturální spolupráce, která by se mohla týkat jak operací, tak i různých, různé té iniciativy, eh, kapacit, která, z které se říká anglicky pooling and sharing, o tom združování kapacit. Pan Janaku. Děkuji, pane předsedo. Milý kolego, milý pane Mauro, já vám blahopřeji. Ne pouze ke zvolení do funkce, ale také k tomu, co jste před chvílí řekl na téma evropské bezpečnosti. Myslím si, že peníze, finanční prostředky, které jsou na obranu vynakládány, zdaleka nestačí. Musíme se postarat o lepší účinnost jejich použití, ale bohužel musíme konstatovat, že existují i další problémy, například problém jednomyslnosti. Jediná možnost, jak tento problém překonat, by spočívala v tom, že, že bychom zvolili cestu posílené spolupráce. Všichni víme, kdo je proti. A myslím si, že to musíme říkat zcela bez obalu, zcela jasně a otevřeně. Většina členských států Evropské unie je zároveň, jsou zároveň členové NATO. A to neznamená, že si na to nepřejeme, nebo že chceme na to nějak obejít. V žádném případě. Chceme, abychom evropské problémy řešili společně, kolektivně. Vy jste sám řekl, že Evropa vynakládá mnohem více finančních prostředků na výzkum a vývoj než Spojené státy. Domnívám se, že před prosicovým summitem bychom měli formulovat nový postoj, nový přístup. Možná, že byste nám mohl říci, jak by ho mohla ovlivnit Itálie. Co k tomu může říci Itálie. A to jak pokud jde o problémy, o kterých jste eh, sám hovořil, tak eh, pokud jde o vzdělávání. Uvedu jeden konkrétní příklad. Jak to vypadá se systémem pro vzdělávání nebo výcvik vojenských jednotek v Evropě? Děkuji. Děkuji. A nyní náš bývalý pan předseda Petering. Děkuji, pane předsedo, za milé přivítání. Mario Mauro, ministře, je skvělé tě tu vidět jako italského ministra obrany. Já jsem vždycky věřil Itálii a myslím si, že e, rozhodnutí e, zvolit tě ministrem obrany tuto víru v Itálii e, potvrzuje. Pokud jsem to správně slyšel, hovořil si o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 Eh, Konrad Adenauer a Gaspary také měli vizi na počátku 50. let eh, vytvořit Evropské společenství obrany s jednotnou evropskou armádou. Myslím si, že opět musíme v Evropské unii stanovat cíle a že bychom ten pojem Evropská armáda měli používat, protože díky němu můžeme popsat určitý směr. Bohdan Klik hovořil o těch vojenských eh, bojových jednotkách. Myslím si, že to by mohl být takový, mohl mohlo být takový, takové jádro pro budoucí vytvoření evropské armády. Mm, Britové se toho účastnit nechtějí, nemusí, pokud nechtějí. E, máme tu možnost strukturované spolupráce, ale bylo by dobré, kdybychom se opět mohli e, zaměřit na nějaký vizionářský pojem, jako je například Evropská armáda. Těšíme se na spolupráci nejen s tebou, ale s italskou vládou jako celkem. Děkuji. Thank you, Herr President. Now, Mr. Van Orden. Děkuji a nyní pan Van Orden. Um, I have my congratulations and well done. No, přeji díky, že jste se dostavil. Já chci, vám chci poděkovat za určité potvrzení toho, o čem vlastně CSDPIE, to znamená, je to o posílení evropské integrace, to je hlavním cílem. Myslím, že jste to řekl eh, velmi jasně, já vám děkuji eh, za toto vyjasnění. Mám eh, dvě další, dva další dotazy. Jaké kroky při tady, k tomu, abychom měli větší vojenskou kapacitu a do jaké míry byste si přáli i posílení na to? Nyní paní Martiny. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Milý Mário, nejprve bych ti ráda poblahopřála ke tvému zvolení. Já jsem se do toho kontextu dostala tak, že, že se tady byl jedním z prvních zvolených a musím říci, že díky této nominaci jsem pocítila velké ulehčení. Nyní už si opět můžeme Itálie vážit a cenit. Děkuji za to. Angurakis. Pan kolega Angurakis, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych panu ministrovi řek, položil následující otázku. Poslední izraelský útok na Sýrii. Domníváte se v této souvislosti, že je možno hovořit o invazi a o porušení teritoriální eh, soudržnosti eh, určité země? Formuloval byste to takto a kromě toho mám ještě jednu otázku. V minulém období se často hovořilo o tom, že jednotlivé členské státy Evropské unie by měly spolupracovat na přípravě summitu. Pan kolega Klich hovořil o výmarské iniciativě, nicméně existuje i spolupráce se Spojeným královstvím. Rád bych se tedy zeptal, pane ministře, jaký je váš osobní názor. Já samozřejmě mám radost, že to nejde ještě dál, ale mám určité vysvětlení. Důvod, proč tato spolupráce nebo tato forma spolupráce mimo Evropskou unii ne, se nerozvíjí více, Eh, pravděpodobně spočívá v tom, že dotyčné země se možná stydí za to, že porušují mezinárodní právo. Příkladem může být Mali. Proč se nikdo nespojil s Francií? a nezasáhl v Mali společně s Francií. Myslím si, že existují i jiné příklady. Osobně se domnívám, že tato spolupráce mimo EU se nerozvíjí, protože tyto zásahy, tyto invazy porušují eh, mezinárodní právo. Pane ministře, eh, Hovořil jste o obraném průmyslu a hovořil jste také o, o eh, konkurenceschopnosti. Víte, co to znamená? Myslím si, že to znamená to, co již řekl jeden kolega. Znamená to, že velká část obraného průmyslu v Evropě by musela zaniknout. Tak, jak tomu bylo při vytvoření společného trhu. A otázka zní, jestli to chceme. Konkurenceschopný evropský průmysl v oblasti obrany znamená, že eh, v řeckém obraném průmyslu by přestali pracovat řečtí pracovníci, že bychom je museli propustit. A to jsou problémy, které musíme řešit. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dříve, než dám slovo panu Maurovi eh, na odpovědi, chtěl bych i já osobně mu blahopřát. Bude eh, velkým Eh, přínosem pro naše zemi. A já bych si dovolil ještě jednu poznámku a pak mu položím jednu otázku. Eh, chtěl bych eh, se teď vyjádřit k první části jeho vystoupení. Myslím, že je těžké, abychom směřovali ke zlepšení obrané politiky i zahraniční politiky, protože obrana a zahraniční politika jsou těmi eh, oblastmi suverenity, kde se pouze některé části svěřují eh, nadnárodní eh, úrovni. Tady opravdu by politicky, institucionálně se musel udělat ještě obrovský krok vpřed. To je velké množství práce. A teď otázka. Generální tajemník NATO dnes eh, hovořil o tom, že Spojené státy žádají eh, evropské státy, aby lépe přispívaly eh, k oblasti obrany. Ovšem na druhé straně je tady finanční a hospodářská krize, která tak tvrdě postihla všechny evropské země, včetně Itálie. Pane ministře, myslíte si, že tady je určitý prostor pro účinný postup že je možné třeba systémy zbraní zjednodušit a tím dosáhnout určitých úspor, čiže je možné úspor dosáhnout lepší koordinací. Jsou tady nějaké prostory pro úspory? Děkuji. Děkuji. Ano, jak jsem už řekl během svého vystoupení, Týden po svém jmenování jsem navštívil italské jednotky v Afganistánu. A včera jsem se setkal s generálem Danfordem, který je velitelem jednotek ISAF. A také jsem se setkal s prezidentem Karzai. Já bych tedy nejdříve odpověděl na otázky, které byly položeny na téma strategie po roce 2014 v Afganistánu. Pozice Itálie je velice jasná. Nemáme žádný záměr spochybnit úsilí, které bylo vyvinuto a ohrozit výsledky, kterých byl dosaženo, či ohrozit vývoj Um, Afganistánu. Já jsem navštívil dvě základny, kde se nacházejí čtyři tisíce uh, vojáků italských eh, jednotek. A v diskusi s generálem Danfordem jsem řekl, že rok 2014 musí být zaručen podle principu eh, respektování dosaženého úsilí vynaloženého různými zeměmi, které jsou v Afganistánu. To znamená, že Itálie bude postupovat po roce 2014 úměrně k tomu, aby dostála svým závazkům, i hospodářským závazkům a mez, závazku mezinárodní spolupráce, a to jak z hlediska infrastruktury, tak z hlediska vzdělávání, školství, zdravotnictví, Ehm, podporování principu rovnosti mezi pohlavími a podobně. To všecko eh, v Afganistánu eh, realizujeme díky přítomnosti vojenských eh, sil. V některých provinciích je určité spoždění z hlediska stabilizace To jsem také řekl prezidentu Karzájimu. Řekl jsem mu také, že Atlantická aliance není pouze vojenskou aliancí, nýbrž i politickou. Tedy eh, z italského hlediska není možné, aby se postupovalo nějak jinak, či aby byly nějaké jiné dohody s afgánskými úřady. Eh, my jsme v rámci na to, vždy jsme měli konkrétní úkoly eh, a vždy jsme respektovali toto naše začlenění. Například eh, byli jsme ve své době i přítomni v Libanonu, ale vždy jsme postupovali podle společných zásad. Jel jsem do Afganistánu, ale popravdě řečeno, daleko více jsem se obával otázek tady v Evropském parlamentě než Afganistánu. Více jsem se obával otázek kolegy Damžána než eh, generála Danforda. Takže mm, já samozřejmě vím, že v těchto otázkách se vyjadřuje velká, velké množství znalostí, které máte a také vaše kolektivní odpovědnost. Já myslím, že když každý se zhostí své povinnosti, bude to na dobré cestě. Uvedu příklad. a Budu hovořit o tom, co Montyho vláda za 18 měsíců dokázala. Itálie nepožádala ani o jediné euro na záchranu Itálie. Itálie sama vlastními silami čelila svým problémům i svým dluhům. E, a nejen to, Itálie byla v první línii e, pro pomoc e, zemím s problémy, jako je třeba Řecko. A stejně tak eh, se postupuje ze strany Itálie i v obrané politice, i ve společném úsilí. Itálie bude i nadále vytrvalé, ba přímo tvrdošíně hájit že hájit princip, že obrana je tady nejen jako výraz moci, ale také jako prostředek pro zajištění míru a stability. Takže když diskutujeme o vojenském rozpočtu v Itálii, pak eh, je to diskuse, ve které se snažíme brát v úvahu vizi společné integrace Evropy. To je nástroj, který by nám měl umožnit lépe realizovat naše individuální odpovědnosti jako státu. A teď ještě několik dalších upřesnění. Někteří kolegové, myslím, jsou trošku skeptičtí, jsou uh, zklamaní. Eh, velice často na plenárním zasedání jsem měl chuť říci, že eh, ti, kdo jsou euroskeptici, nejsou euroskeptiky z těch správných důvodů. Já tedy nemyslím, že na prosincovém zasedání Evropské rady bychom i nadále měli eh, tady diskutovat nějaké periferní okrajové záležitosti. Nebudeme-li mít větší vizi, nebudeme-li oživovat naše kapacity a nebudeme-li vidět, že Evropa se evropskými postupy eh, eh, realizuje. To není, to není eh, metoda, která jde od teorie k praxi. Vždycky existovala pragmatická eh, vize z... Vyšli jsme původně od společenství uhlí a oceli a postupně jsme se dostali ke společnému trhu. E, taktéž i v oblasti obrany bychom si měli postupně e, posilovat naši vizi i z tohoto pragmatického hlediska. A já uvedu příklad, abych to lépe vysvětlil. E, v Itálii je polemika o některých obraných systémech a které by si měla eh, pořídit Itálie, spíše ten systém než jiný systém. Kdybychom se měli třeba omezit na určité zračky letadel spíše než na studování eh, operační kapacity, pak bychom opravdu nechápali to správné. Důležitá je přece integrovaná obrana, která je účinná pouze proto ať pouze díky tomu, že je integrovaná. A z tohoto hlediska musíme rozhodovat a konkrétní rozhodnutí se musí, se musí, musí odpovídat eh, hlediskům všech. Nemůžeme eh, hovořit o nějakých eh, jednotlivých parciálních zájmech jednoho konkrétního podniku. Ne, musíme mít společnou integrovanou vizi. A pak je tady ta eh, velice těžká eh, otázka pana Van Ordena o budoucnosti NATO, jak na to posílit. Já to chápu takto. Země Evropské unie eh, představují většinu zemí NATO. Takže silnější Evropa, integrovanější Evropa i v oblasti vojenské prostě posílí i NATO a není to možné jinak. A proto myslím, že toto by měla vidět i Británie. A když hovořím o Británii, pak samozřejmě hovořím o kultuře, která sama o sobě má zcela jasnou vizi a přirozené ukotvení. Takže já takový přístup rozhodně eh, mohu Eh, podpořit. Jistě si vzpomínáte z historie eh, za druhé světové války. Winston Churchill hovořil o bitvě o Británii a říkal, že v té bitvě eh, nikdy nezáviselo tolik věcí na tak málo, na tak, tak nevisely věci tak na vlásku. A Eh, ministři, kteří se sejdou na prosincové radě, určitě budou mít tuto společnou vizi. A možná také budeme moci říci, že nikdy tolik věcí nezáviselo na tak málo lidech. Bene, grazie al ministro. Děkuji, pane Mauro. Děkuji i za dotazy kolegů, děkuji za pozornost. Dalším bodem je svoboda tisku a médií ve světě. Paní Šaké s pravodajkou k tomto bodu. Jedná se o druhou výměnu názoru. Prosím. Děkuji vám. Vyjadřím se stručně. Chci poděkovat za účast stínových zpravodajů, když jsme měli předchozí výměny názoru, blížíme se hlasování a doufám, že vyšleme silné poselství. Chci poděkovat všem aktérům a členům občanské společnosti a, a novinářům, kteří nám osobně přes internet dali své příspěvky. Připomněli jsme si Den svobody tisku a tato zpráva přichází nyní v čase, kdy roste tlak na svět médií, a to online i offline, a je stále více násilný. Žurnalisté, blogeři často bývají zastánce lidských práv. Jsou tu některá šokující akta z roku 2008, kdy bylo 88 žurnalistů zabito, 900 uh, eh, za, zadrženo a tisíce bylo předmětem určitých útoků. A to tudíž je potřeba zintenzivnit eh, kroky na ochranu svobody médií. Musíme připomínat vládám jejich zodpovědnost, musíme spolupracovat také s, se samotnými nevládními organizacemi a žurnalisty. Často rostou, tedy jsou stále Eh, více diskriminační zákony, nejenom související přímo s médií, nejsou to jen mediální zákony jako takové, ale zneužívají se i zákony proti terorismu, daňové zákony a jiné, k tomu, aby se omezila práce žurnalistů nebo aby byly zastrašováni. Jakožto tým stínových zpravodajů jsme se rozhodli, že nebudeme hodnotit eh, svobodu eh, tisku, nebo internetu v jednotlivých zemích, ale eh, odkázali jsme na několik eh, příloh vypracovaných významnými organizacemi, které jsou právě experty při eh, vypracovávání takových zpráv a budou připojeny k této zprávě, protože chceme ukázat, že je skutečně důležité, aby nebylo žádné politické zasahování do činnosti médií, ale aby mohli svou práci provádět svobodně a nezávisle. Zdůrazňujeme, že tisk a média by měly mít možnost pracovat bez jakýchkoliv tlaků, nezávisle a pluralitně. To se týká zejména veřejnoprávních médií, ale také komerčních aktérů, různých velkých korporací, které se podílí na médiích. I ty mají vyšší zodpovědnost a to tež platí pro digitální prostředí, v němž tisk a média a přístup k informacím by rovněž měly být podpořeny. Také potrhujeme nutnost řešit beztrestnost po útocích eh, nebo po zastrašování novinářů. Musí se to řešit, protože často vůbec nedochází k žádnému vyšetření, k žádným dalším krokům. Měli bychom si vyměňovat poznatky a přispívat k vytváření fondu na právní ochranu žurnalistů. A vyzýváme SVČ a komise, aby strategicky mainstreamovala některé eh, linie rozpočtu, které zatím, eh, které již existují a nezapomínat na to, že Evropská unie může být eh, silným vůdcem pouze, když povede příkladem, když půjde příkladem ostatním. A vzhledem k tomu, že tato zpráva spadá pod zahraniční výbor, tak je trošku omezena v tom, co může řešit, jinak si samozřejmě neděláme iluze. <clears throat> Eh, existují různé ukazatele, benchmarky, které se zaměřují na naše bezprostřední sousedství, ale také více externí kroky, ať už jsou to kroky v oblasti sousedství nebo rozšíření nebo skutečně externí činnosti. Když budeme mít e, takovéto ukazatele, můžeme pak být efektivnější i v době škrtu, abychom hájili ty hodnoty, které jsou pro nás tak důležité, svoboda vyjadřování, svobodná, nezávislá, pluralitní média, která jsou samotným jádrem eh, ochrany lidských práv a lidského života. Čili tolik stručný úvod této zprávy. Těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám ve vaši podporu. Mám tu několik řečníků. Paní Ibrizakič. Thank you, sir. Um, Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poblahopřála a poděkovala paní zpravodajce. Děkuji také za všechny další stínové zpravodaje. Děkuji jim za skvělou práci. Podařilo se nám se shodnout na všech kompromisech. Jménem EPP mohu říci, že budu souhlasit, nebo že podpoříme všechny kompromisy. E, mám trochu Eh, odlišný názor na některé věci. Já jsem ten indikativní seznam viděla teprve před několika minutami, nicméně doufám, že se nám podařilo eh, shodnout na tom základním eh, přístupu, že tady nepůjdeme do detailu, že nebudeme vyjmenovávat osoby nebo země. Jsem velmi ráda za to, protože jiné výbory v tomto parlamentu to, to mohou učinit přesněji a bude to více jejich úkolem. Nemyslím si, že by to mělo být úkolem AFETu, výboru pro zahraniční záležitosti. Já jsem velmi ráda, že paní zpravodajka zpravodajka se stotožnila s touto myšlenkou. Kromě toho jsem velmi ráda, že se nám podařilo v posledku eh, vyzdvihnout eh, blogery, situaci na internetu, my jsme o tom tolik nediskutovali a je to skutečně segment, který získává stále více na významu, a to především pokud jde o režimy. Čím eh, menší je ten Eh, režim, tak tím větší je tady strach z internetu. To znamená, že jsem velmi ráda, že se nám to podařilo do té zprávy začlenit. Jak už jsem řekla, budeme souhlasit se všemi kompromisy. Eh, je ovšem několik bodů, kde budeme hlasovat jinak než paní zpravodajka, jsou eh, spíše z technických důvodů protože máme trochu jiný politický přístup z obecného hlediska, ale celkem za to jsem tedy s výsledkem zprávy velmi spokojena. Děkuji. Děkuji a nyní paní Jakoncary. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce, paní Šáke za velmi dobrou spolupráci v průběhu jednání. Jsem velmi ráda, že návrhy mé a mé politické skupiny eh, se setkaly se souhlasem paní zpravodajky, alespoň to ty hlavní body byly zahrnuty do kompromisu. hlavní body socialistů a eh, demokratů. To je za prvé ochrana novinářů, tak aby mohli pracovat, abychom eh, zohlednili klesající trendy v oblasti svobody tisku. Musíme zajistit nezávislý eh, pluralitní tisk, prostředí médií, a to i pokud jde o monopolní tendence. Ráda bych zdůraznila, jak řekla sama paní zpravodajka Šáke, že závazkem Evropské unie je to, aby dobře využívala nástroje, které máme k dispozici, všechny dohody, obchodní dohody, dohody e, o přidružení a spolupráci se třetími zeměmi. To jsou všechno nástroje, které musíme brát v potaz, pokud jde o otázky svobody tisku. Jsem přesvědčena, že potřebujeme soustředěnou spolupráci mezi Evropským parlamentem, Evropskou službou pro vnější činnost a Evropskou komisí. To je podle mého názoru velmi důležité. Ještě jednou vám děkuji. Myslím si, že zpráva je nyní konkrétnější a že naznačuje jasnější směr, pokud jde o evropskou strategii. Velmi děkuji. Děkuji rád bych připomněl, že hlasovat budeme o zprávě zítra v pět hodin odpoledne. Omlouvám se. Chcete něco doplnit? Děkuji, pane předsedo, pouze jsem chtěla reagovat na komentáře, které zmínili stínový zpravodaje velmi stručně, protože je jasné, že jsme spolupracovali v týmovém duchu a to i díky eh, významu, který přikládáme tomuto tématu. To znamená, že já pevně doufám, že hlasování dospěje ke stejnému závěru a že tady vyšleme jasné poselství směrem k Evropské komisi a Evropské služby pro vnější činnost, takže je potřeba zajistit efektivnější, účinnější, zacílenější politiku, že se musíme chopit, co by Evropská unie vedení eh, v globálním měřítku, pokud jde o zachovávání svobody tisku a médií. Všichni se domníváme, že by to mělo být prioritním tématem na našem programu a že eh, tedy eh, to změní zásadně eh, prostředí, ve kterém lidi žijí. Musíme tedy zaručit, abychom spochybňovali status quo, abychom bránili ochránce lidských práv, poukazovali na nespravedlnost, ke které dochází. Děkuji. Děkuji, děkujeme vám za tuto prezentaci a dostáváme se k dalšímu bodu role Evropské unie při eh, prosazování širšího transatlantického partnerství. Spravodajem je eh, pan Milan Mon, který je tu přítomen a má slovo. Eh, děkuji, já bych chtěl Eh, na úvod poděkovat vám, pane předsedo, že jste mi dal slovo, ale především chci poděkovat stínovým zpravodajům, eh, pan Rouček, paní Rejce, velice konstruktivně se mnou spolupracovali a chci poděkovat paní Butifaker eh, a velice dobře si vzpomínám, jak jsme se sešli před týdnem, dva týdny ve Štrasburku, kde jsme velice plodným způsobem formulovali kompromisy. Eh, kompromisní text tedy existuje, máte ho k dispozici a pokrývá eh, přímo či nepřímo eh, polovinu pozměňovacích názorů, návrhů. A chtěl bych říci, že e, má zpráva má dvě části, jak asi jste si všimli. Jednak je to klasický přístup k transatlantickému partnerství, to je EU-USA a včetně některé e, aktuální narážky na různé e, konflikty, kde všichni by si přáli, aby EU a USA společně postupovali. A druhá část to je taková trošku méně klasická kapitola. Je to transatlantická dimenze globálněji na nazírána. Já tedy doufám, že si zaslouží nemenší pozornost, i když je tady méně pozměňovacích návrhů. Eh, jak už jsem vám řekl, mnoho pozměňovacích návrhů už je zahrnuto v kompromisech a chtěl bych ještě něco říci k dalším pozměňovacím eh, návrhům. Já je eh, vlastně člením do takovýchto skupin. Jedny, které prostě doplňují, vylepšují, upřesňují můj text, takže tam všude píšu plus znamenko na seznam, na hlasovací seznam. A říkám, většina z nich je v kompromisních návrzích, samozřejmě prostě některé ty eh, odstavce jsou trošičku více rozepsány a podobně. Další pozměňovací návrhy eh, prostě neodpovídají zaměření mé zprávy, takže tam dávám znamenko mínus. Je jich málo. Další eh, pozměňovací návrhy jsou ty pozměňovací návrhy, které se zaměřují na konkrétní body takže tam například lomety, eh, logicky eh, pozměňovací návrh, který si nepřeje eh, současné, udržuje současnou tendenci of, úřadu, eh, styčného úřadu eh, kvůli výdajům, kvůli úsporám výdajů, tak tam také dávám znamenko jménus. A další pozměňovací návrhy, například eh, panu Roučkovi bych chtěl nechat čas, aby si nasadil sluchátka. A chci jenom chci poděkovat panu Roučkovi za velice, ehm, velice konstruktivní přístup k našim jednáním. E, další pozměvací návrhy se zamě, zaměřují e, na e, ekonomické aspekty a konkrétně na investiční partnerství v transatlantické dimenzi. Já bych tady chtěl opravdu velice respektovat pravomoci jednotlivých aspektů a zaměřit se proto spíše na politiku politické eh, body, na eh, to zaměřují se tedy na tyto body a nikoli na to, co spadá do pravomocí INTA. Já respektuji pravidla, které tady máme v tomto domě a v tomto případě dávám k těmto pozměňovacím návrhům znamenko mínus. Nikoli protože bych nesouhlasil s takovými eh, návrhy, ale protože si myslím, že to nepřísluší našemu výboru, že to přísluší výboru um, INTA. Je to zhruba 23 odstavců, který, které pokrývají uh, právě takovéto aspekty. Tady samozřejmě nemůžeme hlasovat u stejného tématu o dvou různých věcech eh, různým způsobem eh, během dvou měsíců. Takže dávám mínus, znamenko mínus na tady tyto eh, pozněvací návrhy. Pak je další skupina pozněvacích návrhů, které se dotýkají otázek detailů takových detailů, že to jde už příliš za rámec této zprávy. Je to už příliš specifické. Například pozněvací návrh, který hovoří o spolupráci Atalanta nebo o Somálsku. Eh, prostě v takovéto zprávě, která se týká celé transatlantické dimenze, eh, prostě nemůžeme se zaměřovat na otázky Somálska, nebo prostě to je, eh, abych řekl anglicky, too much. To už je příliš mnoho, abych se tady zabýval Adenským zálivem, Somálska, operací Antalanta a tak dále. Proto dávám mínus k těmto pozměňovacím návrhům. Pak jsou tady e, otázku, kde není prostě možné zacházet do e, příliš mnoha detailů, třeba klimatických změn, energetických otázek a podobně. Dále pozněvací návrhy, e, které se opravdu už ubírají jiným směrem než eh, tato zpráva, které se zabývají jinou otázkou než tato zpráva, tak tam také všude dávám znamenko minus. Pan Butifeker a paní Mejče ty mě mm, právě vyčítají, že má zpráva se dotýká příliš mnoha věcí, že se nezaměřují prioritně na menší počet otázek a že se zabývám příliš mnoha otázkami. No právě proto se snažím eh, dávat mínus na ty pozměňovací návrhy, které se již příliš zdarují. Není možné prostě tam zahrnout úplně všechno. A na závěr, když dovolíte, tak ještě jedna úvaha. To je zpráva, která se chce dívat do budoucna. Není to zpráva zaměřená na současnou situaci nebo na minulost, dívá se do budoucna. A už jsme překonali etapu buše. už eh, jsme překonali tuto složité, toto složité období atlantických eh, vztahů, ale zase naopak prožíváme nyní období hospodářské eh, krize a Eh, také zahájena byla, zahájena byla jednání o trade partnership, o obchodním partnerství a mm, nesmíme se zaměřovat na minulost, musíme se dívat do budoucna. Proto eh, pozměňovací návrhy, které podle mého názoru byly zaměřeny příliš do minulosti, tak ty také jsem nezahrnul, či jim dávám znamenko mínus. Myslím, že má zpráva se snaží i ve svých kompromisních návrzích být zprávou vyváženou, ambiciozní, zahrnout názory všech, ale samozřejmě musíme přece jen vybírat, není možné zahrnout všechny pozměňovací návrhy. Velice rád vyslechnu eh, názory těch, kteří mají ještě tu trpělivost, že mě dnes vyslechli. Děkuji. Děkuji, Děkuji. A nyní mi dovolte poděkovat zpravodaji za vynikající práci, za konstruktivní spolupráci. Vytvořil 22 pozměňovacích návrhů. Ty kompromisy zahrnují nejenom návrhy SAD, ale vůbec eh, průřezově i další návrhy, takže eh, pokud hovořím za naší skupinu, můžeme podpořit všechny tyto kompromisy. Konečný výsledek je, domnívám se, solidní, je eh, založený na eh, tedy výhledu do budoucnosti, posílení transatlantického vztahu, ale také artikuluje určité koncepce, s kterými v nich bychom měli pokročit a které jsou nové. Je, je to relevantní a včasná zpráva jasně vyjadřuje jaký je strategický kontext těchto vztahů, že v něm dochází, dochází k určitým posuvům, ekonomická krize, růst nových mocností ve východní Asii, musíme se zamýšlet na, také nad e, arabským jarem a tak dále. To musí být taky zohledněno. E, potřebujeme tedy těsnější spolupráci, silnější transatlantické partnerství. Zpráva e, tudíž vnímá Eh, také širší eh, proces TTIP a to je důležité jak politicky, tak geopoliticky, aby eh, tu, abychom tímto povzbudili transatlantickou spolupráci ve všech oblastech, včetně zahraniční politiky. Jak, zmínil, jak bylo zmíněno, máme také výbor INTA, který je hlavním výborem zodpovědným za vyjednávání ve vztahu k TIP, takže do toho nebudeme zasahovat. Podporuji i jeho myšlenky. Do některých oblastí vůbec nezacházet. Co je také dobré, je, že existuje širší potenciál transatlantického partnerství, protože často se zaměřujeme pouze na EU-US, ale je tu ve hře také Kanada, nové uh, síly a mocnosti v Latinské Americe, Africe, které by se do určité míry chtěly účastnit transatlantické agendy ve zprávě se to uvádí. A ještě jednou mi dovolte poblahopřát panu Milánovi. Děkuji za konstruktivní a inkluzivní práci. Těším se na zítřejší hlasování. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Šáke. Děkuji, pane předsedo. Panu zpravodaji, já hovořím za paní Nejc, která to bohužel nemohla zůstat. S velkým zájmem se jsem se podívala na tuto široce zaměřenou zprávu, která zdůrazňuje význam transatlantického partnerství. Naše politická skupina souhlasí se s kompromisními pozměňovacími návrhy. Děkujeme vám za eh, zprávu, za práci, kterou jste na tom odvedl. Jako členka výboru INTA souhlasím s vaším názorem, že není potřeba za duplicita, že je potřeba, eh, abychom tedy eh, odvedli práci jak tady v AFETu, tak ve výboru INTA. My jsme nedávno přijali usnesení, které se týká toho, jak by měl vypadat mandát pro vyjednávání, který by měla přijmout Evropská komise. Pokud jde o budoucnost transatlantických vztahů, tak je velmi důležité, aby eh, tento vztah měl význam v měnící se době, v měnící se situaci. Eh, my jsme moderní transatlantické vztahy utvářeli nedávno a je jasné, že je důležité do eh, této do tohoto utváření našeho vzájemného vztahu zapojit i mladou generaci. Je potřeba, aby eh, dostal nový význam z ekonomického hlediska. Já si myslím, že tato zpráva tady funguje velmi dobře v tom, že se zaměřuje na geopolitické otázky, ale také zdůrazňuje potřebu těsnější spolupráce v oblasti obchodu, v oblasti hospodářství. To znamená, že je to dobrý, dobrý doplněk k, k tomu, jak by transatlantické vztahy měly vypadat. Děkuji, děkuji. Eh, dovolte mi, abych se k tomu vyjádřil i já sám. I já děkuji panu zpravodaji za zprávu, kterou předložil. Eh, transatlantické vztahy jsou koncipovány šířeji než pouze vztah mezi Evropskou unii a Spojenými státy. My nyní vyjednáváme o transatlantickém trhu, jsme na počátku těchto jednání a to je samozřejmě velmi důležité i z politického hlediska. Má to dopady na naši politiku. Mám otázku na kolegy. Mně se nelíbí, že doporučení výboru INTA se budou na eh, plénu projednávat v květnu a zpráva pana Milana Mona v červnu. Já si myslím, že by bylo vhodné, kdyby se to projednávalo společně. Možná, že by bylo dobré, kdyby se nad tím koordinátoři ještě jednou zamysleli a předložili příslušný návrh, protože pokud zítra tu zprávu schválíme, tak eh, budeme mít dostatek času na to, když vytvoříme příslušný tlak, abychom eh, tu zprávu do konce týdne měli dostatečně hotovy, tak, hotovu, tak aby ji měli představitelé politických skupin eh, k dispozici a nic nehovoří proti tomu, abychom to zvládli dřív. To znamená, že se nad tím mohou jednotlivé politické skupiny ještě jednou zamyslet. Mně to připadá být logičtější, tak aby se o tom hovořilo společně, o tom doporučení výboru INTA, o této zprávě. Možná, že pan Moreira by tady uh, to mohl umožnit. Stojí to za úvahu, nebo ne? Já si, <clears throat> já si myslím, pane předsedo, že eh, transatlantická Ehm, dimenze má teď velice velkou důležitost, ale není to jediná, jediný důležitý bod. Je tady daleko více bodů. Tato zpráva se nezaměřila pouze na tady tu klasickou eh, dimenzi transatlantických vztahů. Zahrnul do toho i Jižní eh, Atlantik a eh, zahrnují do toho tedy i Latinskou Ameriku. A tedy ještě je to trošku širší záběr. 18. 19. nebo 20. Eh, června eh, někdy v tom dnu eh, má, myslím, má přijet Eh, prezident Obama na návštěvu a jestliže tedy 14. až 15. Eh, schválíme moji zprávu eh, nezávisle na zprávě INTO, tak to bude vlastně jenom pár dní před příjezdem Obamy do Evropy. Ono to bude mít také svůj význam, že by to bylo schváleno až v červnu. Mělo by to zase jiné výhody, že by to bylo jen několik málo dní před příjezdem Obamy. Kdyby proběhla, eh, proběhla tedy diskuse společně v květnu eh, pro obě zprávy, nevím, jestli je to zvládnutelné z hlediska překladu a tak dále, no tak eh, zase mm, možná právě Eh, bude příliš velký důraz kladen pouze na obchodní dimenzi a bude to tak trošku to zastínit ty ostatní aspekty. A já si myslím, že bude-li to v červnu schvalováno, tedy pár dní před eh, příjezdem Obamy do Evropy, to bude mít také svou velkou důležitost. Eh, všichni jistě si uvědomují, jak důležitý je obchod transatlantický, ale jsou tady i další aspekty. Takže není špatné, kdyby to bylo zůstalo v červnu. Ano. Musíme to tady zítra ještě probrat a uvidíme, jak to tady eh, bude vypadat před tou cestou pana Obamy. Já se v této souvislosti trochu obávám, protože pokud by to byly otázky čistě obchodně politické, tak by to mohlo ztratit dynamiku, protože i tato jednání mají velmi důležitý určitý dopad na posílení transatlantických partnerství, pa, transatlantického partnerství. To znamená, že já osobně bych doporučovala, abychom se na to nedívali jako na dvě oddělené věci, ale musíme eh, se nad tím ještě zamyslet, jestli je možné to zvládnout z technického hlediska, z hlediska těch překladů, tak aby byly včas dodány. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že hlavní kritérium eh, v okamžiku rozhodování, eh, kdy Eh, kdy tedy by to mělo probíhat, tak prostě tady jsou argumenty pro i proti obou, obou dat. A nechme si tedy trochu času k, pro promyšlení ještě po eh, hlasování a zvažme výhody i nevýhody eh, obou možných termínů. Zda to tedy prodiskutovat na plenárním zasedání současně se zprávou INTA, nebo to nechat až na ten okamžik několik málo dní před eh, příjezdem prezidenta Obamy. V každém případě si myslím, že můžeme velice ocenit práci eh, zpravodaje i stínových zpravodajů, kteří tady velice přispěli ke kvalitní zprávě. Nechme si tedy prosím po hlasování ještě chvíli eh, k promyšlení toho, co by bylo nejvhodnější, jaký termín by byl opravdu nejžádoučnější. Děkuji, zítra se na, nad tím ještě zamyslíme, budeme o tom diskutovat. Eh, protože pokud to chceme přesunout na květen, tak o tom musíme rozhodnout zítra. Eh, to je definitivní termín, jinak by to z technického hlediska nebylo možné. To znamená, že zítra večer eh, o tom budeme možno, moci pět minut diskutovat. Nechci, aby ta jednání byla vedena mimo tento výbor, pokud to bude řešeno odděleně. Chceme, aby bylo patrné, že to bude mít jasný dopad na příští rok a půl. Dobře. Uvidíme se zítra. Zítra máme konferenci a v 17 hodin budeme hlasovat.